Bonjour à toutes et à tous. A všechny zdravím, dobrý den. Máte všichni hlasovací kartu u vás? U sebe? Monsieur Martinez, a petit... Pane Martinez, máte svoji kartu? <laughs> tu vois, hein? On fait. Attends, il y a Monsieur Ponga qui cherche sa carte. Ještě pas Ponga hledá sa carte. Voilà. On va faire un test. Tak si to otestujeme. Eh, hlasování je zahájeno. Pane Boulon. Takže to je dobře, pane Boulon. Hlasování u konce. Takže dva hlasy schází. Ano. Takže teď jeden hlas nám schází. Tak teď je to v pořádku 23. Všichni hlasovali ve prospěch hlasování, říká paní předsedkyně. Ještě doráží pan Kačmarek. Takže začneme nyní se zprávou o místních orgánech a občanské společnosti Evropská angažovanost při podpoře udržitelného rozvoje. Začneme desítkou. Kdo je pro pozměňovací návrh? deset, Kdo se kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. jedenáct, Pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh. Ne, promiňte, kompromis. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 12. Ne, promiňte, říká paní předsedkyně 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pan Ruata spí. 14. Odpadá. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 16. Ne, promiňte, to odpadá. 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 19. Pro? Proti? Zdržel se? Při, ne, tady mám pochybnosti. Ověříme to. 19. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Kompromis 3. Promiňte, sundám si sluchátka. Kompromis 3. Pro, proti, zdržel se, přijato. 20. Ne, 23. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdržel se, přijato. 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 26, dvě části, první část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, ověříme. Hlasování je zahájeno, je to druhá část. Hlasování je u konce, přijato. Odstavec 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 28 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdržel se přijato. 31 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdržel se přijato. 36 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato. 39 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 42 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 45 pro, proti, zdržel se, přijato. 46 pro, proti, zdržel se přijato, 47 pro, proti, zdržel se přijato. A teď eh, v bloku, en blok to budeme hlasovat? Ne, dva odpadají, takže 48. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijato. 51 pro, proti, zdržel se přijato. 52 až po 54 en blok pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 57 a 58 pro, proti, zdržel se, přijato. 59, tři části, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, ověříme. Hlasování je zahájeno, je to druhá část. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Třetí část. Pro, proti, zdržel se, ověříme, ale myslím, že je to zamítnuto, takže zahajuji hlasování. Třetí část. Hlasování je u konce. Přijato. 60 pro, proti, zdržel se, přijato. 61 pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení. Úvodní ustanovení 3 až 5. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 6 pro, proti, ověříme. Hlasování je zahájeno. Je to šestý pozměňovací návrh. Hlasování je ukončeno. Přijato. 7 až 9 pro. Proti zdržel se přijato. A nyní uděláme tři návrhy. Ne, čtyři, blok, jedna a čtyři. Při... Kdo je pro? Paní předsedkyně místo, kdo je pro, řekla přijato. Pro, proti, tak přijato, když už jsme u toho. Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tak eh, bude to ještě rychleji, když budu přijímat za vás. Takže konečné hlasování. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Měli bychom to ještě elektronicky provést, takže hlasování je zahájeno. Hlasování u konce. Přijato. Říkala jsem vám to jednomyslně. Bravo. Takže další. No, pasky. Eh, Bych měla postupovat trochu pomaleji, říká paní předsedkyně. Oui, oui, oui. Alors, le prochain vote... Takže nyní budeme hlasovat o ženách s postižením. Tady máme jediný pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A konečné hlasování pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A teď elektronicky hlasujeme o celém textu. Hlasování zahájeno, hlasování je ukončeno, přijato jednomyslně. A dále budeme hlasovat o zprávě pana Roaty, je to Sahel. Teď trochu počkám, zase jsem moc rychlá říká paní předsedkyně. Mohli bychom hlasovat on blok. Já vám tedy navrhuji, abychom hlasovali en blok 1 až 7. Ne, promiňte, až 5. 1 až 5. Od jedničky po pětku. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Návrh 6 pro, proti, ověříme. Hlasování je zahájeno pro návrh 6. Nebo k návrhu 6. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Návrh 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9, dvě části, první část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, ověříme. Je to těsné, hlasování je zahájeno k druhé části. Hlasování je ukončeno. Přijato. 10, 11 a 12, 13, 14, 15 až 16 až 17. 10 až 17 až 16, říká paní předsedkyně. Takže 10 až 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, Zdržel se? Ne. Ověříme. Hlasování je zahájeno. Je to k návrhu 18. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 19 až 25. Deva, 19 až 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A konečné hlasování, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A není elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování je Uzavřeno. Přijato jednomyslně. A nyní další zpráva pana Svensna. A promiňte, omlouvá se paní předsedkyně. Takže ústní otázka. Máme tady tři pozměňovací návrhy. Budeme hlasovat en blok? Ano? Dobře. Takže en blok. Ty tři návrhy. Kdo je pro? Počkejte. Pan Kašman ještě Takže ústní otázka k diskriminaci na základě příslušnosti ke, kast, ke kastě. To je otázka zatím, nikoli usnesení. Usnesení je poté až. Je to jasné? Tady jsou tři pozměňovací návrhy k té ústní otázce. Vy to nemáte? je to v pořádku? Takže hlasujeme o těch třech návrzích en blok. Pro, proti, zdržel se, přijato. A konečné hlasování, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Elektronicky hlasujeme. Hlasování je zájeno. Hlasování je ukončeno. Přijato jednomyslně. A nyní budeme hlasovat o usnesení. Opět navrhuji, abychom hlasovali en blok od osmičky po dvanáctku. Ne? Takže od osmičky do devítky, tedy osm a devět. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Deset pro, proti, zdržel se, přijato. Jedenáct pro, proti, zdržel se, přijato. Dvanáct pro, proti, zdržel se, přijato. Ústní návrh číslo dvě pro, proti, zdržel se, přijato. Třináct dvě části. A to odpadá. Odpadá, nic jsem neřekla. 14, 15 a 16. Souhlasíte on blok? Ne? Takže 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 15. Pro? Proti? To už je pozdě. Zdržel se? Přijato. 16. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní úvodní ustanovení. 2. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 3. Pro? Proti? zdržel se, přijato. Ústní návrh jedna pro, proti, zdržel se, přijato. Pět dvě části, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Šest pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sedm pro, proti, zdržel se, přijato. Teď citace, e, návrh jedna pro, proti, zdržel se, přijato. A konečné hlasování pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme, hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato jednomyslně. Dneska je to bezchybné. Další zpráva pana Michela. Návrh 1 a 2 a blok, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Konečné hlasování pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Přijato jednomyslně. A nyní zpráva pana Pongy. Tady není žádný návrh, bylo to tak dokonalé. Takže hlasujeme o této zprávě pro, proti, zdržel se, přijato. A není elektronicky hlasování zahájeno. Schází jeden hlas. Kdo nehlasoval? No, hlasování je u konce. Přijato jednomyslně. A jeden hlas se zdržel. Promiňte. A to byla chyba, to bylo mil. Dobře. Takže zpráva pana Kačmarka. Tady máme jeden návrh, číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Konečné hlasování pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme. Hlasování je zahájeno. Hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. A dále. A tím už to končí. Uh, 15h40, on est 15 minutes à l'avance. On commence avec le, le, le Mitchell, le, le, le, le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 Nyní přejdeme na prezentaci legislativního návrhu, který máme předložit podle Evropské komise, podle článku 225. Jedná se o koordinaci investorů v IE. Tato legislativní iniciativa je připravena naším kolegom Gimičem, který je zpravodajem. Tato iniciativa je výsledkem studie, která byla objednána naším výborem ohledně nákladů v případě nekoordinace v oblasti pomoci rozvoji. Cílem je požádat komisi o to, aby předložila legislativní vhodný návrh, který by posílil koordinaci politik rozvoje členských států. Budeme mít samozřejmě možnost vyslechnout si také stanovisko Komise a e SVČ. Nyní bych ráda předala slovo našemu kolegovi Guy Mitchellovi, který je zpravodajem v rámci této legislativní iniciativy. Slovo má pan Mitchell. A ah, encore là, donc... Zástupci komise tady nejsou ještě, Vstupuji příliš rychlo, tak budu teď hovořit pomaleji, nemusíme pospíchat. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, takže obecně hledáme podporu na tomto přístupu a myslím, že jsme se všichni shodli na tom, že potřebujeme větší koordinaci, obzvlášť v těchto nelehkých časech. V červnu letošního roku jsme měli na výboru DEVE prezentaci o studii, která se nazývala náklady nespolupráce v Evropě v oblasti rozvojové politiky. A to je základ mé zprávy, kterou dnes představuji a která se nazývá Koordinace dárců v oblasti rozvojové pomoci. Chci s vděčností poděkovat té jednotce, která vypracovávala tu zprávu o absenci e, spolupráce a po této studii o nákladech e, absence evropské spolupráce můžeme konstatovat, že by šlo ušetřit 800 milionů eur ročně pomocí snížení transakčních nákladů, kdyby se dárci zaměřili na méně zemí a aktivit. To je obzvlášť důležité v současném kontextu finanční krize a také s ohledem na snahu prokázat lepší účinnost vynakládání prostředků na rozvoj. Evropský cíl 0,56 eh, HDP rozvoje pomoci do roku 2000, zatím ještě nebyl splněn tento cíl. A teď to bylo v roce 2010, teď je rok 2013. Takže toto je záležitost, která se každoročně opakuje. Existuje značný tlak na Evropu v tomto směru. Členské státy musí ukázat, že koordinovaná aktivita má nějakou přidanou hodnotu. Tohle není otázka okrajová, to je otázka přežití. Protože každý den umírá 23 tisíc dětí, ale dřív to bylo 36 tisíc dětí. Ale takže těch 13 tisíc životů jsme de facto ušetřili, zachránili. Díky tyto děti žijí díky naší pomoci ale v Irsku a myslím, že i v dalších evropských zemích koncem eh, druhé světové války umíralo 48 eh, dětí na tisíc. Takže to, že je to teď 68 v některých eh, zemích, když si uvědomí, že i tady v Evropě to bylo 48, my můžeme dokázat v těchto rozvojových zemích to samé. Evropská unie a její státy byly na čele snahy posílit eh, spolupráci a koordinaci. Bohužel však iniciativy Evropské komise v této oblasti mají většinou dobrovolný charakter. A koordinace není zdaleka dokonalá. Lisabonská smlouva nám dává novou příležitost. Máme právní základ, který umožňuje posílit eh, ucelenost a účinnost eh, externí pomoci. Využijme této situace, ale obezřetně. A to je základní myšlenka eh, mé zprávy. Zpráva identifikuje dva, dvě takové zádrhely, jednak eh, fragmentace a překrývání a v rámci zemí a také nedostatek koordinací mezi zeměmi. Obě záležitosti se již Evropskou unii eh, řeší v rámci toho kodexu jednání. Existovalo i společné programování ale přesto zdá se, že stále nejsme schopni eh, zvýšit účinnost těch vynakládaných prostředků. Ta nezávazná povaha, dobrovolná povaha současných evropských iniciativ koordinace znamená, že jsme plně nevyužili potenciál Evropské unie a z toho vyplývá potřeba vytvořit nový koordinační nástroj v podobě nařízení. Jaká doporučení návrh obsahuje? Pokud jde o cíl, doporučujeme, že bychom nabídli řešení pro zvýšení účinnosti eh, pomoci, ale to řešení odpovídající, protože eh, něco je na Evropské unii a něco zase na členských státech. Pokud jde o zásady, které se musí respektovat, dodržovat a podporovat, tak je tady důležitý kodifikovaný soubor zásad, harmonizace, sladění, transparentnost a vzájemná odpovědnost, ale také diferencovaný odstupňovaný přístup k navrhovaným krokům. Měli bychom stavět na stávajícím arzenálu evropských iniciativ, které poskytují určité pokyny členským státům a e, komisi. Zvláště ten Evropský e, kodex jednání o komplementaritě a rozdělení e, práce v rozvojové politice by se měl zavádět ve všech partnerských státech. Návrh rovněž potrhuje význam společného programovacího rámce Evropské unie, což je pragmatický nástroj, který rovněž může lépe rozdělit úkoly. Může posílit eh, stávající opatření. Abychom eh, zabránili zbytečným, eh, zbytečnému zdvojování procesu. Musíme monitorovat veškeré kroky a veškeré kroky musí být vedeny um, jasnými Eh, důkazy a poznatky. A to i na úrovni jednotlivých zemí. Takže musíme mít ty relevantní, k dispozici relevantní informace, rozdělené informace o všech eh, finančních tocích pomoci, rozdělení práce u jednotlivých procesů, dále doklady o snížení transakčních nákladů, a potřebujeme také zapracovat, teda pracovat s mainstreamingem, to znamená e, zapracovat tu koordinaci do všech e, oblastí. Text obsahuje také doporučení zvýšit účast národních parlamentů při monitorování e, pomoci. Měli bychom posílit spolupráci mezi Evropským parlamentem, a národními parlamenty, tak, aby národní parlamenty byly informováni o tom, o co nám jde a mohli zase informovat své vlády. Čili máme rozdělené úkoly, ale to neznamená, že nemůžeme spolupracovat. Někdy bychom se měli více zamýšlet nad tím, jak by mohli spolupracovat i národní parlamenty. My, my, my můžeme pomoci a oni zase mohou pomoci nám výroční zasedání mezi Evropského parlamentu a národních parlamentů by se mělo začít skutečně konat a na těchto jednáních, na těchto společných schromážděních bychom diskutovali o výsledcích. Zapojeny by měly být i evropské instituce, takže po vzoru DCI by komise měla přeskoumávat pokrok při zavádění opatření stanovených tímto nařízením a měla by předkládat Radě parlamentu výboru regionu a e a výroční zprávu o implementaci a výsledcích koordinace evropské pomoci. A tady nejde o nějaké eh, uzurpování si moci, prostě je potřeba, eh, aby byly angažovaní všichni, kterých se to týká, abychom měli zprávu o evropské koordinaci do roku 2015. To je rozumná doba. Snažíme se, aby v dalším volebním období byl k dispozici návrh od komise, tak, abychom měli čas zvážit názory tohoto výboru i plenárního zasedání, až se tam tato zpráva dostane. A závěrem, paní předsedkyně, neměli bychom měli toto vnímat jako překážku současnému úsilí eh, SVČ a komise na posílení koordinace. To je samozřejmě úsilí chválihodné. Naopak měli bychom maximálně využít veškerých pák, které máme k tomu, abychom zajistili efektivitu účinnosti jak těch závazků, tak i na straně těch příjemců a závazky na straně příjemců i dárců, tak aby eh, finanční páka Evropské unie byla větší, než jsou ty jednotlivé kroky 28 států. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, pane Micheli, za tuto prezentaci zprávy. Je pravda, že všichni víme, že finanční prostředky by mohly být používány mnohem lépe. A v dobách současné krize myslím si, že je opravdu na čase, abychom pokročili v této tematice. Děkuji mnohokrát. A nyní předám slovo poslancům, kteří o to požádali. Nejdříve pan Guerrero Salam. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také panu Michelovi nejen za ten dokument, za zprávu, ale také za přesvědčení, s nímž eh, hájí eh, tuto problematiku. Hovořil o tom s řadou kolegů, včetně mě. Společně se snažíme eh, najít schodu o tomto tématu. Já bych chtěl zdůraznit, že to je opravdu důležitá otázka protože v současném scénáři se vlastně spojují dva klíčové aspekty. Za prvé je to snižování rozvojové pomoci, seškrtávání rozpočtu na tuto pomoc v jednotlivých zemích. Některé země mají eh, problémy s vlastními zdroji, čelí rozpočtovému schodku. No a některé země využívají této příležitosti proto, aby omezili svůj závazek k rozvojové spolupráci. Jedná se skutečně o etapu, kdy je k dispozici méně zdrojů a tato etapa pravděpodobně ještě bude nějaký čas trvat, eh, nevíme jak dlouho. Zároveň se provádí analýza ohledně rozptýlení eh, toho našeho působení do jednotlivých odvětví, do jednotlivých území. A ukazuje se, že let, kdy se tak eh, rozptiluje naše eh, schopnost zasáhnout v tom, především v tom boji s chudobou. Údaje, které máme k dispozici a které pocházejí z nejrůznějších studií, Eh, se nevždy shodují, ale v podstatě ukazují stejným směrem. A sice, že nedostatek koordinace omezuje naší schopnost ovlivnit potom realitu v terénu. Já neříkám, že bychom měli udělat více s méně penězi. My nechceme, aby bylo méně peněz. Jde tady spíše o to, abychom dosáhli mnohem víc se stejnými zdroji. To znamená neomezovat ty finanční zdroje, ale navýšit a zlepšit výsledky, kterých dosahujeme. Myslím tedy, že určitě má smysl snažit se o větší koordinaci a má také smysl žádat, aby komise připravila mechanismy různého typu, které přispějí k navýšení koordinace tak, aby ten konečný výsledek byl takový, že koordinace nezávisí výlučně na vůli jednotlivých členských států, ale aby tady byly určité povinné věci nebo pobídky, eh, které budou směřovat právě ke zlepšení koordinace. Ten problém není ničím novým. Problém je v tom, že řada členských států má různé zájmy, řada států mají eh, určitá území, která považují za sobě bližší, eh, která chápou jako takové privilegované partnery. Některé země se zase chtějí nějak konkrétně zviditelnit jako daný členský stát. A to všechno vede k určitému egoismu členských států na úkor výsledku, kterých bychom mohli dosáhnout. Jsme si vědomi toho, že nemůžeme úplně omezit tyto sklony členských států, soustředit se na nějaká konkrétní území nebo snažit se o zviditelnění se, ale i tak bychom se měli snažit tyto sklony nějak zapracovat do té koordinace. Když se podíváme na studii tří think tanků, Eh, jsou tam obsaženy návrhy na zintenzivnění koordinace na různých úrovních, s tím, že by se měly posílit eh, už existující osvědčené postupy, měly by se využívat možnosti, jak koordinovat různé způsoby poskytování pomoci a také by se měla zajistit lepší eh, distribuce práce mezi jednotlivá odvětví a v rámci toho mm, programového období. Ten směr je jasný. Musíme směřovat eh, k větší koordinaci. A ten konečný výsledek, ten náš cíl by také měl být jasný. Musíme skutečně zajistit komunitarizaci rozvojové pomoci. Pravděpodobně Tady ale asi budou rozdílné názory na to, kolik etap ještě budeme muset urazit, než dospějeme do tohoto cíle. A proto je zapotřebí mít nějakou strategickou mapu, takzvanou roadmap, která by nám ukázala, jak můžeme zlepšovat postupně koordinaci. A chci zdůraznit, že opravdu všichni musíme směřovat ke stejnému cíli, a sice ke komunitarizaci rozvojové spolupráce. Já jsem už panu Mitchellovi vysvětlil, že eh, naše skupina vůbec není proti tomu, aby v určitém okamžiku jsme vytvořili něco právně závazného, nějaký eh, prostě eh, právně závazný nástroj by se mohl vytvořit. A Ještě tedy musíme diskutovat o tom, zda to budeme vyžadovat už teď, a nebo zda to bude až výsledek nějaké cestovní mapy. Každopádně chci říci, jak už to zdůraznil i sám pan Mitchell, rok 2015 je takovou Eh, konečnou lhůtou. Myslím, že to je lhůta dost dlouhá proto, aby komise mohla předložit návrhy. Nejenom proto, že už eh, bude zvolen nový parlament, ale také bude zvolena nová komise. A možná se trochu změní i eh, ta atmosféra důvěry v ekonomiky v našich zemích a doufejme, že to bude znamenat i takový nový impuls pro rozvojovou pomoc. Jinak děkuji panu Michelovi za jeho zprávu. Říkal jsem, že se v podstatě na všem zásadním shodujeme a samozřejmě nadále budeme vést dialog o tom, jakou cestou se ubírat k tomu konečnému cíli. Děkuji mnohokrát. A nyní předám slovo Renate Halen z DGDFko. afternoon, many thanks. Dobré odpoledne a velké díky. Jednak děkuji za zájem parlamentu a zlepšení koordinace. Je to téma, které je nám velmi drahé, je také velmi blízké SVČ a investovali jsme do toho hodně práce mnoho let, takže pokud tam máte něco o referenčních dokumentech, tak to odráží ten dlouhodobý přístup který máme, abychom zlepšili koordinaci mezi Evropskou unii a členskými státy. Jde o to, že tady existují paralelní kompetence, máme novou rozvojovou politiku, která je paralelní s politikami členských států. To znamená, že národní zájmy stále ještě v mnoha členských státech mají navrh. Souhlasím s myšlenkou dospět k situaci, kdybychom jaksi poevropštili tuto pomoc. Ale nemůže to být politika vyloženě společenství, kde může to být komunitární záležitost, jak jsem slyšela, protože to by nebylo v souladu se smlouvou. Ovšem celkový cíl posílet Evropskou unii jako cíl, mít silnější Evropu navenek i v jednotlivých zemích, to je něco, co sam, samozřejmě sdílíme. Jsme vděční i za to, že jsme se mohli vyjádřit k některým věcem v příprav, už v přípravných dokumentech. Jsme poněkud znepokojeni. Domníváme se, že ta snaha o kodifikaci přichází v době, kdy se snažíme eh, sklidit to ovoce naší práce na dobrovolném základě. To je velmi důležitá fáze pro budoucí plánování naší pomoci. Pro naše nové nástroje. A také je důležité to důležité pro slaďování naší pomoci s partnerskými státy. Tady došlo k, v uplynulých dvou, třech letech k obrovskému pokroku. Víceméně naše máme eh, procesy zastoupení ve 40 zemích bude to pokračovat i nadále, i v dalších zemích. Pokud tudíž nyní chcete přijít s nějakým právně závazným nástrojem, nejsem si jistá, zda je k tomu vhodná chvíle. Protože naše dlouhodobé úsilí, jak říkám, nese ovoce. A navíc tady se nacházíme v oblasti sdílené kompetence. Nemůžeme k ničemu státy nutit. Vhodnější by z našeho hlediska bylo dát šanci některým společným programovým procesům, které začínají a které se jistě rozhojní v budoucích letech, A bylo by výborné, kdyby parlament, ať už prostřednictvím této iniciativy nebo jiných iniciativ, mohl navázat těsnější, těsnější styky s národními parlamenty a e, vládami a dotázat se, co dělají na národní úrovni, aby přizpůsobili své struktury tak, aby byly lépe připraveny na společné evropské iniciativy které by posílily evropskou koordinaci, tak abychom byli schopni mluvit jedním hlasem. To můžete udělat buď tady, nebo prostřednictvím vašich kontaktů v národních parlamentech. A, jak říkám, pokrok se dostavil, ale potřebujeme pravidelněji zajišťovat podávání zpráv právě v parlamentu, tak abychom vás informovali. Je důležitý eh, prvek naší činnosti, pokud si přečtete článek 210 smlouvy, tak ten není jen o koordinaci a společném programování, ale je i o dalším kroku. A to je eh, sektorová koordinace v rámci zemí. To znamená že tam vidíme větší zájem ze strany členských států. Jakmile budeme mít dokumentaci společných programů, tak se dostaneme k lepšímu rozdělení práce eh, v rámci zemí. Není to ovšem proces rychlý. Přesto je to něco, co se postupně rozvíjí. Dalším důležitým prvkem který považujeme za žádoucí a který nutně nevyžaduje v každém případě nějaký nový přístup. To je, když um, připravujeme naše pozice na mezinárodní konference a jednání, kde není, není předem eh, v některých případech zajištěno, že bude společná evropská pozice. Nikdy to není ne, úplně dané. Nemůžeme to považovat za předem dané. Je to tedy na dobrovolném základě, i tudíž je to určitá zátěž, ale přesto to do určité míry funguje. Jsem připravená odpovědět na vaše otázky. Je tu, jsou tu také kolegové z SVČ, kteří jsou také připraveni se zapojit do diskuse protože pochopitelně také dotýká. Děkuji mnohokrát a nyní bude hovořit Alex Gebrandis, e ESVČ. Omlouvám se za výslovnost. Merci, Chair. Alex Gebrandi, ah. in Dutch <laughs> ah, pronunciation. Uh, thank you very much for giving us uh, the floor. Um, Děkuji za slovo. Děkujeme výboru za veškerou odvedenou práci, děkujeme panu Mitchellovi, panu zpravodaji A dovolte také potrhnout spolupráci s komisí, zejména eh, z e DGDFko. Navážu na jejich připomínky. Já mám čtyři základní body. My obecně podporujeme analýzu a výstupy této zprávy. To je to, že spolupráce je nutná, máme dlouhou historii, některé na, naše projekty jdou až do roku 74 a je nyní čas jednat, nastal čas jednat, eh, důležitou roli v tom má Evropský parlament i národní parlamenty, které by měly eh, kontrolovat jednotlivé členské státy. všem. Eh, mm, samozřejmě, že my respektujeme vůdčí roli komise, při programování a společném programování. Chceme navrhnout odkaz na rozhodnutí Rady z roku 2010 o ustavení ESVČ a chceme také poukázat na otázku společného programování, to znamená, aby se to lépe odráželo v samotné eh, zprávě a to ze dvou důvodů. My si myslíme, že společné programování už tady bylo představeno jako něco, co má největší potenciál, jakožto klíčový eh, nástroj na zefektivnění pomoci, sladění, koordinaci, rozdělení práce, transparentnost, předvídatelnost výsledků a všechny ty další termíny, které v tomto dokumentu figurují. A jak řekl kolega z DGDFko, musíme si uvědomit, že jsme pokročili výrazně ve společném programování. Více než 40 zemí eh, postupuje v této oblasti. Polovina z nich byla zahájena letos nebo začne příští rok. Máme příklady společné dokumentace třeba pro Guatemalu, Laos, Ruandu a, eh, Rwandu a další. A také máme velmi dobrý zeměpisný rozptyl těch programů z hlediska jak tedy zeměpisného, tak z hlediska druhu zemí, to znamená země se středním příjem, příjmem, ty křehké země a tak dále. 80, až 80 financí půjde do společných procesů. Dokument by měl tudíž odkazovat na tento aspekt. Poslední věc, kterou chci říct, se týká časového aspektu, na kterou upozornila i komise. Je to možná něco, co si zaslouží další debatu. Společné programování začalo, jak už bylo řečeno, eh, před nějakou dobou je to pragmatický přístup, který v uplynulých dvou letech výrazně pokročil. Já mám desetileté zkušenosti v tomto sektoru a teď vidím, že se hodně věcí začíná dozrávat. Je tu hodně faktorů úspěšnosti kromě angažmá tedy na politické úrovni, ale strategické úrovni, ale i na té úrovni operační. Lisabonská smlouva nám hodně pomáhá v té spolupráci, ale neměli bychom také podceňovat roli evropských delegací. Ty mají často klíčovou roli. Investovali jsme také hodně zdrojů do překlenování mezer mezi našimi závazky v centru a naší činností přímo v terénu. Prostřednicím školení a tedy. Pak je tu otázka externích faktorů, která nám pomáhá směřovat eh, k lepšímu eh, přístupu například k těm mnohým krizím, eh, některé nové ekonomiky, sílí, to také hraje svou roli. Proto ten časový horizont by se možná měl trošku přepracovat, abychom měli možnost implementovat společné iniciativy, abychom viděli, jaké jsou výsledky, abychom se mohli poučit z dosavadních zkušeností. Děkuji za eh, příležitost vás oslovit a rádi přispějeme procesu i do budoucna. Děkuji a nyní bude hovořit pan Kvakenbus z Concordu. Ah, okay. Hello. Um, first of all, thank you very much. Dobrý den, děkuji mnohokrát eh, za to, že zde mohu vystoupit. Pokusím se být stručný. Eh, my celkem se díváme pozitivně na většinu zprávy Myslíme si, že ta terminologie odpovídá eh, těm našim závazkům, zejména pokud jde o otázku systému jednotlivých zemí eh, i v partnerských zemích a řeší to hodně obav, které máme v ohledně koordinace, protože je třeba předat eh, tu pravomoc i těm mm, zemím, které přijímají. Chceme zdůraznit ekonomická omezení to se netýká jenom členských států. EU je také postižena ekonomickými omezeními, bude to platit i pro další roky a bylo by dobré vyjasnit, co to znamená z hlediska zprávy e, tohoto nařízení, jaké zdroje budou k dispozici. Také e, si myslíme, že tady chybí jasný odkaz na to demokratické vlastnictví nebo stotožnění se. Je tedy jasný odkaz na to, že se s tím stotožní daná země, ale nezmiňuje se tady dostatečně úloha občanský, občanské společnosti a občanů samotných. Také myslíme, že by bylo třeba více vyjasnit, že efektivita evropské pomoci by se měla stýkat především té rozvojové pomoci a ne obecně evropských strategických priorit v rozvojových zemích. Děkuji. Děkuji mnohokrát um, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat kolegovi Enriquemu Guerrero za opravdu konstruktivní eh, a podpůrný přístup k obsahu zprávy. Samozřejmě některé detaily si ještě musíme vyjasnit, ale je určitě dost času na pozměňovací návrhy a já jsem si jist, že dosáhneme konsenzu, ale skutečně si velice cením jeho velkorysého přístupu. Pokud jde o komentář generálního ředitelství DEVKO a ESVČ, samozřejmě ta rovnováha je potřebná. A teď je otázka, jestli to je ten pravý okamžik. No, my nenavrhujeme ani závaznou pomoc samozřejmě může být nějaký legislativní návrh, který bude opravdu morální, etický, bude hovořit o sdíleném úsilí. Musí tam být trochu něco závazného, protože jinak se tím nikdo nebude zabývat. Ale z hlediska načasování, hovoříme o roku 2015. Pokud se podíváme za rok 2015, to už potom zase budou další evropské volby. Já si myslím, že ten, tato lhuta je velkorysá a ale beru tedy v úvahu ty body týkající se nalezení vodné rovnováhy. O to já sám se budu snažit, jak jsem už řekl v úvodu. Článek 210 smlouvy říká, že komise může přijmout jakoukoliv užitečnou iniciativu na koordinaci členských států a jejich rozvojových politik. A já bych tedy doporučil, abychom to brali jako dobrý základ pro tuto zprávu a opravdu tady tím nejsem vůbec znepokojen. Pokud jde o ESVČ a společné programování, já jsem tomu nakloněn vstřícný, pokud máte třeba nějaký návrh změní, eh, nějaký konkrétní komentář, určitě se tím můžeme zabývat. K tomu, co říkali eh, z Concord, eh, hovoří o té pozitivní terminologii obsahu. Já sám jsem v úvodu říkal, že potřebujeme velkou transparentnost a to demokratické e, vlastnictví, že to jsou klíčové aspekty tohoto procesu. A nejde jenom o to, co navrhne parlament rada, ale také o názor výboru regionů a hospodářského a sociálního výboru. A také výbor e, jsou změny v článku 9. Takže tady určitě je široké pole působnosti, ale jsme zatím na začátku a určitě můžeme se zabývat jakýmikoliv nedostatky. Já každopádně si přeju, abychom měli více transparentnosti a toho demokratického vlastnictví či přijetí. Takže paní předsedkyně, myslím, že od toho se můžeme odpíchnout. určitě je jasné, že potřebujeme větší spolupráci, na tom se všichni shodneme. A pokud jde o ten časový horizont, doufám, že už se to hospodářství rychle obnoví a že vstoupíme do nového období budeme konečně se moci eh, pohnout ku předu. Ale opravdu využívání těch zdrojů je důležité pro zachraňování životu a každodenní potřeby těch nejchudších světa. Děkuji všem, kteří se zapojili. My se snažíme dospět ke koncenzu a doufám, že nakonec se to podaří ale ukazuje se, že ten útvar, který byl vytvořen v parlamentu, může skutečně odvádět velice užitečnou práci a já opravdu děkuji za spolupráci na eh, přípravě této zprávy. Děkuji, paní předsedkyně. Merci beaucoup. Je vous rappelle que... Děkuji mnohokrát. Já připomínám, že pozměňovací návrhy k této zprávě by se měly předložit do 10. října do 12 hodin a hlasování proběhne 5. listopadu. Nyní budeme mít malou přestávku, protože eh, jsme před stihu, ale eh, bylo by dobré, kdyby se zvrátili do pěti minut, abychom přivítali naše komisaře. Ne každý den eh, zde je máme, takže bylo by vhodné je přivítat. Očekáváme tedy příchod pana Fibelsa a pana Potočníka. První je zodpovědný za rozvoj, a druhý komisař za životní prostředí a také očekáváme zvláštní poradkyni paní Aminu je Mohamed z OSN. Děkuji a za chvíli se opět sejdeme.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 Alors, mes chers collègues, Drazí kolegové, nyní se pouštíme do strategického klíčového, klíčového bodu pro rozvoj ve zdravém životním prostředí. A vycházíme ze stěžení otázky, která je důležitá jak pro výbor, tak pro výbor Envy, který se k nám připojil. A budeme mít výměnu názorů ohledně procesu přeskumu eh, cílů trvalého rozvoje a rozvojových cílů tisíciletí, a to s komisařem Pibalksem a komisařem Potočníkem. Víte, že jsou zodpovědní za rozvoj a za životní prostředí a já je velice ráda dnes vítám. Cílem této výměny je, abychom hovořili jaksi v předstihu konání 68. zasedání OSN a také speciální události OSN ohledně rozvojových cílů tisíciletí, které se bude konat 25. září, tak abychom vytvořili integrovaný a konzistentní rámec. Děkuji a ještě jednou srdeční komisaře. Vítám také paní Aminu Mohamed, která je zvláštní poradkyní generálního tajemníka OSN pro plánování rozvoje po roce 2015, která nás také postila tím, že se bude účastnit našeho jednání na tak důležité téma. Děkuji také kolegům výboru Envy a zvláště předsedovi Envy, panu Matiasovi Grote, za to, že je mezi námi. Když dovolíte, nejdříve předám slovo mému drahému kolegovi, kolegovi předsedovi Envy, panu Matiasovi Grote. Po něm eh, vystoupí naši dva komisaři. Drahý kolego Grote, pozorně vám budeme naslouchat. Mnohokrát děkuji, paní kolegyně, dámy a pánové, vážená paní Mohamed, eh, vážení paní komisaři, pane Pibalci a pane Sočníku kterému ještě gratuluji k získání eh, toho ocenění. My jsme všichni velice rádi, že se mu dostalo tohoto ocenění. V Envy máme často na pořadu jednání témata, o kterých jste se právě zmínila vy, paní kolegyně. Myslím si, že je velmi smysluplné zorganizovat společně toto jednání, protože když se zabýváme trvalou udržitelností a rozvojovými cíly tisíciletí a chceme je realizovat, tak musíme postupovat napříč Evropským parlamentem. To znamená, že tyto úkoly nás e, slučují nebo spojují a o těchto tématech musíme tedy společně hovořit. Rio plus 20 jsme e, diskutovali o těchto záležitostech a víte, že kolega Neuhauser napsal knihu na toto téma, to bude ještě prezentováno. A také v této knize se popisovalo, jakým způsobem prosadit tyto rozvojové cíle. Já si myslím, že v budoucnosti máme před sebou opět eh, připravovanou konferenci. Jsme trochu frustrováni, že se nám nepodařilo pokročit dále ale myslím si, že někdy eh, ne, že by celý svět se musel přizpůsobit našemu evropskému tempu, ale spíše my bychom měli vnímat, jakým způsobem se tyto věci vyvíjejí. O tom se vždycky diskutuje, ale když chceme mezinárodně něčeho dosáhnout, pokud chceme dosáhnout těchto rozvojových cílů, tak musíme být v Evropě dobře připraveni. Musíme mít zelené infrastruktury, eh, eh, obnovitelné energetické zdroje, a díky tomu můžeme eh, vnést do života více spravedlnosti a můžeme lépe dosáhnout cílů, které nás spojují. A počínaje rokem 2015 abychom se o to měli zvláště zasadovat. Já jsem napjatý, protože zde máme jakousi premiéru, jsem velmi napjatý, jak bude probíhat mezi námi diskuse, jak se nám podaří toto vše skloubit. Rio plus 20 konference přinesla více, než jsme očekávali, ale méně, než nedoufali. Alespoň tedy to je výsledek, který já mohu vyvodit z této záležitosti. Těším se na naši diskusi a ještě jednou děkuji kolegyni, že dnes máme tuto možnost, abychom společně diskutovali. Vidím zde kolegy z Envy. Myslím si, že zde máme co dočinění s Herklovou eh, úlohou která nás čeká a která se musí prodiskutovat napříč eh, celým parlamentem, ne pouze v jednom výboru. Možná, že bychom pak mohli jaksi v podobných akcích pokračovat. Děkuji mnohokrát, pane Grote. A nyní bude hovořit pan komisař eh, Pivak z 10 minut. Eh, ah, Děkuji, paní předsedkyně. Uspořádání společného zasedání vašich dvou výborů je opravdu hodně načasované i relevantní. V New Yorku se bude konat zvláštní akce, kde se budou revidovat rozvojové cíle tisíciletí a bude se diskutovat o nové rámci a to určitě ovlivní i náš postoj. Společné zasedání výborů je také konkrétním dokladem toho, že se všichni snažíte eh, také soustředit na ambiciozní program po roce 2015, tak aby se smířily cíle vymícení chudoby a udržení eh, rozvoje na planetě. Tyto dva cíle musí společně vytvořit eh, kompletní rámec po roce 2015. Chudobu se nikdy nepodaří vymítit, když se nebudeme snažit o udržitelný rozvoj a když nebudeme schopni zvládat změny klimatu. Je to věc životně důležitá pro každého občana naší planety. Janeš i já si velice ceníme těch vašich dosavadních příspěvků. Je to zpráva pana eh, Kačmárka, usnesení Evropského parlamenta, eh, parlamentu z června ohledně rozvojových cílů tisíciletí. To jsou dokumenty, které velice posílili postoj Evropské unie na celosvětovém hřišti. V New Yorku se budeme snažit o nový rámec po roce 2015, který by měl právě řešit tyto dva velké úkoly. Je třeba dosáhnout to, co je dosažitelné. Je to skutečně taková snaha všech. Ta Eh, zvláštní akce o rozvojových cílech tisíciletí by měla přispět k tomu, že se mezinárodní společenství shodne na agendě po roce 2015. EU by měla vyzvat k celosvětové akci na dvou frontách. Za prvé je třeba dokončit, co jsme začali. A to znamená, eh, že nepovolíme ve svém úsilí, pokud jde o splnění rozvojových cílů tisíciletí v nadcházejících dvou letech. Generální tajemník pan Kimun ve své nedávné zprávě Důstojnost pro všechny poukázal na velký pokrok, který svět učinil u těchto cílů. Mohu hrdě říci, že Evropská unie učinila velký příspěvek k tomuto pokroku, ne, možná ten úplně nejvýznamnější. V posledních deseti letech Evropská unie a její členské státy se zavázali zhruba k 50 miliardám eur ročně na rozvojovou pomoc, což je více než polovina celosvětové pomoci. Já e, mám vlastně aktualizovanou brožuru komise, která bude eh, oficiálně zveřejněna příští týden a kde se právě hovoří o příspěvku EU k naplnění rozvojových cílů tisíciletí. Doufám, že tento dokument vám bude užitečný. Pokud budeme pracovat jako EU v rámci DCI a EDF, tak přispějeme k tomu, že více lidí bude mít přístup k pitné vodě. 14 milionů chlapců a dívek se díky tomu dostalo do základních škol a 18 milionů dětí bylo očkováno proti některým závažným nemocem. Samozřejmě eh, můžeme být hrdí na tento příspěvek a i vy můžete být eh, eh, hrdí, že přispíváte k naplnění tohoto nástroje, ale ta práce ještě není u konce. Řada lidí stále trpí extrémní chudobou, příliš mnoho žen a dětí vlastně mm, trpí dětskou úmrtností. Pitná voda je stále pro miliony lidí luxusem, takže musíme ještě udělat více. Generální tajemník OSN pan Kimun výslovně uznal, že EU sehrává vůdčí úlohu v boji s chudobou. Uvedl to v poslední e, zprávě před tou zvláštní e, událostí předseda Barossa v roce 2010 v New Yorku oznámil novou iniciativu a to je jeden z klíčových nástrojů, které chceme dále využít pokud navržený víceletý finanční rámec a jeho rozpočet na rozvoj získá souhlas Evropského parlamentu, pak EU může i nadále být největším dárcem ve světě. To nám umožní eh, Ehm, skutečně zase stát v čele plnění rozvojových cílů tisíciletí a přispět i k té rozvojové agendě po roce 2015. Tím se dostáváme k té druhé frontě, na které musíme jednat, a to je ambiciozní rámec pro období po roce 2015. Sdělení komise Důstojný život pro všechny e, nastínuje vizi, jak propojit Eh, vlastně boj s chudobou a udržitelný rozvoj. Hovoříme tam o klíčových prvcích, eh, o kterých jsme už spolu diskutovali dříve. Jedná se o potřebu eh, pro základní životní standardy, o udržitelný růst pro všechny, udržitelnou zprávu přírodních zdrojů, spravedlnost při zajišťování základních lidských práv, mír a stabilitu. Všichni uznáváme, že ta udržitelnost životního prostředí souvisí s vymycováním chudoby. Vůbec poprvé v historii lidská činnost ovlivňuje přírodní cykly na planetě. A to samozřejmě může mít významný vliv na život dalších generací. Boj s chudobou musí jít ruku v ruce se snahou o udržení eh, udržitelného rozvoje. To je ve prospěch všech. Kromě toho bych chtěla ještě zdůraznit eh, jeden důležitý bod. A sice je obecně přijímáno, že poprvé svět má technologie a zdroje mm, pro to, aby se mohla se světa vymítit extrémní chudoba. Eh, třeba už do roka 2030 a není žádná omluva, abychom to neučinili. Abychom mohli tuto vizi naplnit, budeme potřebovat nějaký celosvětový rámec pro období po roce 2015, kde by byly jednotné cíle, které by byly použitelné ve všech zemích i s ohledem na jejich národní specifika. Pro takovou ambiciozní agendu budeme potřebovat opravdové partnerství, spolupráci vlád všech zemí, mezinárodních organizací, občanské společnosti a také, proč ne, soukromého sektoru. Já jsem rád, že Komise členské státy i Evropský parlament se shodují na většině těchto otázek, které budou jádrem toho poselství, které chce předat EU příští týden v New Yorku. Postoj EU má i podporu. Eh, zpráva panelu na vysoké úrovni pro období po roce 2015 a ehm, zpráva generálního tajemníka OSN odrážejí do značné míry ty priority, na které poukazuje i EU. Také eh, otevřená pracovní skupina pro cíle udržitelného rozvoje se zabývala těmito eh, úkoly. Ale nedělejme si iluze. Dosažení celosvětové dohody o období po roce 2015 bude obrovský úkol. Bude to vyžadovat plné zapojení nás všech. Já jsem toho názoru, že do roku 2015 bychom měli dosáhnout formální schody Eh, které budou slučovat různé diskusní proudy a měly by se jasně definovat eh, způsoby, jak zajistit eh, dobrý život pro všechny. Já budu dbát na to, aby EU sehrávala konstruktivní úlohu v těch celosvětových jednáních o mezinárodní rozvojové agendě v dalších dvou letech. My musíme být takovou vazbou, stavebním kamenem pro jednotlivé partnery Eh, Afriku, eh, dárce i Spojené státy. Myslím si, že to je taková legitimní arena, kde můžeme jednat eh, o této agendě. Je třeba, abychom dali dohromady ty nejštědřejší dárce a společně s nimi diskutovali o udržitelnosti. Máme tady ten cíl 2020 do roku 2020 strategii zeleného růstu a díky tomu všemu EU může sehrávat vůdčí úlohu. Ta akce příští týden bude začátkem těchto celosvětových jednání. Bude tam devět europoslanců a to bude určitě pro nás velká pomůcka z hlediska prezentace naší politické vize a já vám předem děkuji za vaše zapojení. Dámy a pánové, cesta ku předu bude náročná a myslím, že určitě tomu musíme v nadcházejících letech věnovat pozornost. Ale jak už řekla zpráva panelu na vysoké úrovni, máme dobrý základ pro tu cestu ku předu. V Paříži také probíhá šesté zasedání o konvergenci a tam se také už zabývají tím světem po roce 2015. A, už na některém z minulých panelů jsem byl potěšen tím, že třeba partneři z Indie uznávají, že ten proces je velice, musí být velice inkluzivní, musí zapojovat občanskou společnost, tak aby občanská společnost měla pocit, že také má k tomu eh, co říci. A musíme skutečně v tomto duchu otevřenosti postupovat dál, abychom dospěli k dobrým výsledkům do roku 2015. Eh, musíme vyslat nejen politický signál, ale také představit konkrétní eh, nástroj, jak jednat a také jak nést odpovědnost. Děkuji. Merci beaucoup. Je passe à présent la parole. Děkuji a nyní předávám slovo panu komisaři eh, Potočníkovi na 8 minut. Honorable chairs of both committees. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně, cení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Děkuji za zorganizování této, eh, tohoto společného zasedání. Těším se na diskuzi agendy po roce 2015 a všech výzev, které budeme muset eh, ošetřit. Nejprve se chci připojit eh, k tomu, co bylo řečeno před chvílí, k tomu, co řekl Andrej. On hovořil přede mnou, takže musím částečně změnit svůj vlastní projev, protože jinak bychom říkali to tež. To je ovšem dobrá známka toho, že komisaři pro rozvoj životní prostředí hovoří jedním hlasem. A děkuji eh, také mě za všechno, co se stalo eh, v tom, té zprávě generálního sekretariátu. To je také vynikající. Takže jak na tom stojíme? Jak si stojíme? Eh, svět, světu se podařilo výrazně pokročit v boji s chudobou, ale ne ještě dost na to, aby nasytil a dal přístřeší 1,3 miliardám lidí. Eh, blízko toho cíle odstranění chudoby je také cíl udržitelného rozvoje. Svět i v této, na tomto poli pokročil, jak ukázali samity v Johannesburgu a v Riu, ale ne dost na to, aby se popral se všemi výzvami, před nimiž stojíme. Dvě třetiny služeb slu, přírody, včetně čisté vody, vzduchu, plodné půdy a úrodné půdy a čistého vzduchu, biodiverzity, to všechno je skutečně napnuto na maximum, je to blízko limitu únosnosti a jen pomysleme na to, že od roku 1992 přírodní katastrofy usmrtily 1,3 milionu lidí a způsobili eh, miliardy ztrát. Jsme bezmocní tváří tvář hurikánům, suchům a povodním. A velmi často jsou to právě lidské aktivity, které jsou příčinou těchto katastrof. Nemůžeme je samozřejmě zastavit, ale v mnoha případech bychom je, jim mohli předcházet, kdybychom respektovali limity naší planety. Dámy a pánové, výzva, která před námi stojí, je univerzální a také eh, jsou ty výzvy vzájemně propojené. Globální environmentální udržitelnost a odstranění chudoby jsou dvě strany takže mince. Nebude možné odstranit chudobu a zajistit důstojný život pro všechny, aniž bychom zároveň řešili globální environmentální udržitelnost a obráceně. Jinými slovy, nestačí řešit tyto výzvy samostatně. Jedině integrovaný přístup bude schopný zabezpečit důstojný život pro všechny do roku 2030 a dát eh, světu udržitelnou budoucnost. Musíme budovat na silných závazcích z RIA z loňského roku. Rio plus 20 eh, začalo ten proces posilování institučního rámce zájmu udržitelného rozvoje. Základním krokem bylo utvořit fórum na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji, které eh, nahradí komisi pro udržitelný rozvoj. A myslím si, že díky této dohodě, která byla dosažena ohledně všech organizačních aspektů, to eh, forum, eh, politické fórum na vysoké úrovni bude moci integrovat ty tři hlavní aspekty udržitelného rozvoje. Budeme se moci sejít jak pod záštitou valného shromáždění OSN a e, zároveň budeme moci udržet e, udržitelný rozvoj vysoko, jako vysokou, vysoko na seznamu priorit. Proto vidím vysokou roli, významnou roli tohoto fora v rámci mezinárodní agendy. A protože udržitelný rozvoj a odstraňování chudoby e, jsou bytostně spjaty, tak i toto forum bude hrát významnou roli ve snaze dál eh, pokročit na, eh, s globální agendou. Chceme vytvořit univerzální udržitelné cíle a chceme, aby bylo uznáno, že zelená ekonomika v kontextu odstraňování chudoby plní velmi důležitou úlohu. Jsem silně přesvědčen, že zelená ekonomika je důležitým nástrojem. Dokonce nepostradatelným. Chceme-li skutečně splnit všechny naše budoucí úkoly. Musíme postupovat prostřednictvím implementace EU 2020 a naše politika nakládání s odpady je konkrétním příkladem hnací síly směrem k zelené ekonomice a já se snažím, aby tyto politiky byly ještě lépe přizpůsobeny svým cílům. Myslím si, že hnací síly transformace musí být plně součástí mezinárodního rámce. To znamená, že budoucí rozvojové cíle by měly být hnací silou transformace směrem k zelené ekonomice. Všechny země na celé planetě by měly zabezpečit tento přechod k udržitelnějším vzorcům spotřeby. Potřebujeme společný evropský přístup pro další fáze tohoto, eh, těchto mezinárodních procesů které povedou k budoucím cílům. Vidím tady tři zásadní otázky. Jak bylo dohodnuto v Rio plus 20, tak tyto cíle by měly být univerzálně platné. Otázka jejich univerzálnosti je skutečně zásadní. Je to vize budoucnosti níž se budou, na níž se budou podílet všechny země a všechny subjekty. Není to jenom pro rozvojové země, je to pro všechny země a všechny ekonomiky, ať už rozvojové, nové eh, ekonomiky a rozvinuté. Chceme všechny státy, včetně evropských států, aby učinili závazky v oblasti udržitelné spotřeby a výroby. Musíme zajistit integrovaný přístup při vývoji budoucích cílů vzhledem k tomu, že environmentální a jiné aspekty nemohou od sebe být odděleny. Jinými slovy, udržitelné rozvojové cíle musí řešit všechny aspekty udržitelného rozvoje. Ehm, mohli bychom, měli bychom zvážit určité cíle tak, aby přispívali k různým eh, cílům. Musíme vytvořit eh, vztahy například mezi vodou, energetikou, nebo kvalitou ovzduší a zdravím. Jsme závislí na křekých ekosystémech a musíme investovat do ochrany našeho přírodního kapitálu. To je přímý eh, vstup k boji s chudobou. Udržitelné cíle by měly být vypracovány tak, abychom přitom zohlednili vědecké poznatky. A i cíle a ukazatele by měly být měřitelné. Ještě závěrem bych řekl toto. Abychom dále rozpracovali uvažování o našich eh, cílech udržitelného rozvoje, měli bychom vést otevřený dialog se všemi relevantními subjekty. Protože důležité je, aby všichni si vzali tyto politiky za své. Evropská unie se musí podílet na nadcházejících procesech prostřednictvím koordinovaného přístupu na úrovni OSN i jiných relevantních for jak eh, oznámil pan Barso, pokud je o priority do konce mandátu, budeme i nadále stanovit další cíle pro ambiciozní následné kroky po splnění eh, cílů tisíciletí, tak abychom i nadále stanovovali cíle udržitelnosti. Musíme se shodnout na společné evropské vizi o příštích cílech a to již na začátku příštího roku. Je to naše povinnost, naše zodpovědnost, aby Evropská unie byla schopna fungovat jako efektivní a otevřený vyjednavací partner ve všech oblastech až do příštího eh, summitu, který se má konat v roce 2015. Cením si iniciativy obou výboru řešit otázku vývoje po roce 2015 a eh, jsem přesvědčen, že všichni členové poslanci Evropského parlamentu, všetně členů a poslanců obou výborů, podpoří eh, tuto politickou iniciativu, abychom se posunuli blíže ke splnění obou těchto cílů. Děkuji vám všem za pozornost. Je passe à présent la parole. A nyní bude hovořit paní Amina Mohamed, zvláštní poradkyně, má také 8 minut. Děkuji vám paní předsedkyně, s tím poslanci a poslankyně, paní komisařové, jsem ráda, že mohu oslovit eh, toto společné zasedání eh, obou výborů pro rozvoj a životní prostředí. Děkuji obou předsedům výboru za pozvání. Eh, cíle tisíciletí představovaly zásadní změnu a zásadní motivační faktor a podařilo se dosáhnout velkého pokroku. Ovšem stále jsou, jsme různě blízko splnění toho cíle v různých zemích. Stále ještě miliarda lidí je v chudobě a mnozí, mnohým z nich chybí zdravotní péče, vzdělávání a tak dále. A to bude i nadále eh, podporovat další nerovnost v mnoha aspektech. S tím, jak se blížíme datu 2015, eh, datu tedy eh, plnění cílu tisíciletí, se snažíme urychlovat toto plnění. Plní těchto cílů musí zůstávat naší hlavní prioritou. A já chci skutečně apelovat na Evropský parlament a další instituce Evropské unie, aby se maximálně vynasnažili tyto cíle splnit, protože důvěryhodnost dalšího kola závisí právě na e, úspěšnosti cílu tisíciletí. Dokonce i když budou splněny, stále ještě zbývá vést hodně práce. Kromě toho se objevují nové výzvy. Nerovnost se prohloubila zhoršování životního prostředí se také zhoršilo a to ohrožuje naši společnou budoucnost. Dopady klimatických změn už nejsou otázkou jestli, ale e, je tu jednoznačný požadavek také po lepší správě a vládě. Rostou migrační výzvy, mladí lidé v mnoha zemích nyní jsou vystaveni ještě horším perspektivám do budoucnosti a konflikty a nestabilita často zvrátila proces v mnoha zemích což mělo nejhorší dopady zejména na, na ženy a děti. Dále eh, obchod s lidskými bytostmi, obchod s drogami, to všechno je na úkor rozvoje. Když teď přecházíme k další širší agendě, měli bychom zajistit, aby odstraňování chudoby zůstalo naší nejvyšší prioritou. Zároveň musíme zvýšit úsilí o dosažení nové eh, dynamiky růstu, eh, nízkouhlíkového růstu. Naše budoucí výzvy začínají být ještě více přeshraniční transformační. Z eh, OSN v uplynulém roce se podílela na sérii konzultací na bezprecedentní úrovni s mnoha subjekty a státy celého světa. V těsné spolupráci s partnery OSN vyslechla hlasy milionů osob o eh, agendě po roce 2015, aby eh, stanovili, jak, v jakém světě si přejít. A není možné pokračovat jako by nic. Stávající globální výzvy i nové výzvy budou od nás vyžadovat hluboké posuny zásad a operačních standardů mezinárodního společenství. ještě příliš brzy, abychom předvídali, jaký bude výsledek mezivládních jednání po který stanoví eh, agendu po roce 2015, tak eh, narůstá konsenzus, že udržitelný vývoj v oblasti ekonomického růstu, sociálního začlenování a environmentální udržitelnosti musí být základem této transformační změny. Při vypracovávání další agendy má nyní mezinárodní společenství mimořádnou příležitost integrovat tyto tři aspekty do jednoho proudu, proudu jednotného přístupu. Tím eh, můžeme skutečně dát do, dohromady a sjednotit eh, všechny lidské potřeby eh, a aspirace. Udržitelný rozvoj je stručně řečeno cestou naší budoucnosti. Role Evropského parlamentu při zrychlování pokroku směrem k plnění cílu tisíciletí a nastavování další agendy je skutečně eminentní. A při, zejména pokud jde o posilování eh, hlasu eh, lidí a voličů, čili Evropský parlament zůstává eh, i nadále zásadním partnerem. Před rokem jsem nebyla možná tak optimistická, ale teď mám pocit, že mezinárodní společenství směřuje správným směrem. A musím říct, že to je i díky Eh, obom komisařům eh, a eh, procesy OSN pro vyjednávání další rozvojové agendy už jsou v běhu. Těšíme se samozřejmě na doporučení otevřené pracovní skupiny a mezivládního výboru expertů o financování udržitelného rozvoje do září 2014. Co je také povzbudivé, je to vys- forum. Ehm, na, na vysoké úrovni. Ehm, dále ty hlasy milionu obyvatel, které se nám podařilo skromážit prostřednictvím celosvětové konzultace. I toto ehm, bude k dispozici, nebo je k dispozici prostřednictvím naší eh, publikace Milion hlasů světa. A klimatická, klimatické změny jsou eh, nejvýraznější hrozbou přežití lidstva, něčím, co ohrožuje společnosti, eh, firmy a tak dále. Je potřeba přijímat důležité kroky, protože to je provázáno i s omezováním chudoby. A eh, samozřejmě, že eh, je potřeba, aby samostatně dozrávaly i kroky na vládní úrovni, ale musíme chápat, jak jsou tyto kroky propojeny. Bohužel teď vypadl mikrofon, vypadlo tlumočení. The report of the Secretary General Zpráva generálního tajemníka ohledně života a důstojnosti pro všechny. Takže včetně klíčových doporučení, pro člen, které mají zvážit členské státy, až začne vyjednávání. Zpráva potrhuje rostoucí konsenzus na univerzální agendě, něco, co by platilo pro všechny státy, tak aby nikdo nezůstal stranou. Obecným principem a cílem je odstranění chudoby. Důležité je integrace ekonomické růstu a sociální integrace. To musí být eh, hlavní zásady a operační standardy, my se řídíme tak, jak se to dohodla na konferenci Rio plus 20. Mír a zpráva jsou klíčem této agendy, stejně jako účinné instituce a právní řád. Vztah mezi mírem a rozvojem je jasný. Je to agenda univerzální, která vychází z nových globálních partnerství, musí platit pro všechny státy a přitom zohledňovat regionální, národní a místní okolnosti a priority. Bude to vyžadovat mezinárodní systém, včetně OSN, které budou muset reagovat lépe a efektivněji. Silná, silné monitorování eh, bude pochopitelně stěžejním faktorem. Vlády a zejména parlamenty budou mít rovněž klíčovou úlohu monitorování může být posíleno prostřednictvím přímé účasti občanů a podniků s využitím nových technologií, abychom byli eh, schopni klasifikovat údaje a snížit náklady. Všechno musí být přizpůsobeno svému účelu, tak aby mezinárodní společenství eh, mělo potřebné instituce a nástroje, které možní eh, uplatňovat cíle rozvojové agendy na mezinárodní úrovni. Potřebujeme řešit všechny vzájemně související výzvy, zaměřit se na ekonomickou transformaci, mír a zprávu eh, vytvoření nového globálního partnerství. Členské státy jsou také vyzývány, aby vypracovali jasné eh, požadavky a cíle, pokud jde o tu roadmap, o tu cestovní mapu. A eh, pokud jde o událost valného shromáždění, která se má konat 25., tak tam na této, při, u té, při této příležitosti eh, potrhneme eh, veškeré aspekty této snahy a pokusíme se eh, také vyburcovat všechny k, k tomu, aby nalezli politickou vůli k těmto krokům s tím, že OSN a celý systém OSN je připraven na přechod z konzultativní fáze do fáze hledání konsenzu průběhu příštích, příštích 12 měsíců práce otevřené skupiny a vysoké, fora na vysoké úrovně expertního výboru financování v průběhu září poskytne vstupy na, při eh, tom zahajovacím zasedání valného schromáždění, přičemž definování agendy po roce 2015 je historický úkol pro OSN a její členské státy. Jak jsme řekli dříve, nemůžeme dál Eh, fungovat, jako by se nic nedělo. A proto je tu eh, silný pocit naléhavosti, že je potřeba překonat politická a ideologická rozdělení. Děkujeme Evropské unii za aktivní a konstruktivní účast na, to, na těchto na mezivládních procesech v New Yorku. Děkuji také Evropskému parlamentu a všem obyvatelům Evropské unie za podporu těchto vyjednavacích procesů, včetně vysokého eh, panelu významných osob, práce takzvaného task týmu, dále sítě pro udržitelná řešení a Global Compact for Business. Vítáme také úsilí Evropské komis, komise snažit se překlenout ten tradiční rozdíl mezi ekonomikou a životním prostředím, jak je to v, v tom uvedeno eh, v nedávném sdělení komise. Děkujeme a blahopřejeme Evropské komisi za tuto nedávnou práci. Doufám, že to bude pokračovat dál, že se to bude posilovat, že to bude dále replikováno, abychom překonali eh, všechny eh, ty rezortní rozdíly, které nás zatím dělí, tak, aby bylo eh, možno jednotným způsobem rozvíjet rozvojovou agendu. Jednotný hlas Evropské unie je skutečně kritickým faktorem, aby mezinárodní společenství dospělo k jednotné ucelené agendě po, pro, po roce 2015. A závěrem, eh, dámy a pánové, toto je první generace, která má možnost ukončit extrémní chudobu a nastavit naši eh, planetu, nasměrovat ji na udržitelným směrem, než bude pozdě. Probíhají mnohá jednání nejen v New Yorku, ale všude po světě. I otázce financování, univerzálnosti společných, ale diferencovaných odpovědností a změny eh, způsobu spotřeby a výroby. Ovšem rámec pro období po roce 2015 je obrovskou příležitostí a chci eh, nabádat všechny členské státy, aby se soustředili kolem jednotné rozvojové agendy, která bude udržitelná. Musíme se snažit skoncovat eh, s chudobou chránit životní prostředí. Členské státy eh, musí se zhostit této výzvy. Musíme pracovat na lepším světě, kde lidé budou moci žít si důstojně a naplnit svůj potenciál. Nesmíme nikoho ponechat eh, stranou. Všichni musí mít možnost eh, se na tom účastnit. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup. Je vais... Děkuji mnohokrát a nyní předám slovo svým kolegům evropským poslancům. Nejdříve bylo hořit pan Kačmarek. Promiňte. Dvě a půl minuty. Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, dámy a pánové, naprosto souhlasím s tím, co řekl pan komisař Píbalks. Opravdu dnes můžeme být optimističtější z hlediska realizace rozvojových cílů. Roku 2004 když jsem se poprvé účastnil práce našeho výboru, byl jsem mnohem skeptičtější. A přes skutečnost, že dnes proži- máme za sebou roky krize, můžeme být i optimističtější. Nevím proč. Možná, že je koordinace lepší. Možná, že se blížíme k realizaci těchto cílů. V každém případě můžeme být optimističtí a blížíme se více skutečné realizaci rozvojových cílů tisíciletí. Druhá připomínka. Jsem velice spokojen, když vidím, že je tady velký konsensus mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Jedná se o kompatibilitu našich dokumentů, tedy sdělení komise a zpráva, kterou jsme my přijali. Ale je tady také soulad z hlediska strategických cílů, které bychom měli sledovat. Strategické cíle by měly být přijaty společně. Eh, měli bychom mít společné cíle. Potřebujeme náročnou ambici, která by zahrnula všechny účastníky a která by byla měřitelná. To jsou naše prioritní cíle. A Evropská komise to hlásá a Evropský parlament také, takže tady je velká schoda mezi námi. Třetí připomínka. Pan předseda to zdůraznil je opravdu nutné spojit ochranu životního eh, prostředí a podporovat rozvoj. Jsou tady dva, arg- dva argumenty. Pokud skloubíme tyto dvě oblasti, pak máme šanci, že nespácháme chyby, které byly spáchány v zemích, které jsou není rozvinutými zeměmi, ale kde rozvoj nebyl vůbec trvalé održitelný a všichni nyní platí tuto daň, jak rozvojové, tak rozvinuté země. Pokud se nám dnes podaří skloubit tyto dva prvky, to znamená trvalé udržitelný rozvoj a životní prostředí, tak budeme mít možnost nespáchat dvakrát stejnou chybu. Ale je tady ještě druhý argument. Když máme různé cíle, které souvisí s rozvojem, s životním prostředím, anebo politické cíle, tak je přirozené, že tady jsou konflikty mezi těmito jednotlivými cíly, protože se jedná o uh, prostředky, které jsou ve hře. A místo toho, aby se realizovaly konkrétně tyto cíle, tak probíhá samozřejmě sterilní diskuse ohledně toho, které cíle jsou nejdůležitější. Takže eh, bylo by dobré ušetřit tuto energii a také finanční prostředky. Děkuji. A nyní bude hovořit pan Kašman. Thank, thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat všem panelistům. Určitě mohu souhlasit se vším, co jste řekli. Ale já jsem si přečetla různé dokumenty, včetně zprávy panelu na vysoké úrovni a vůbec se tam nehovoří o lesbičkách, gejích, bisexuálech a transexuálech. Je tam jenom odkaz na nějakou přílohu. Já jsem rád, že se zprávy zaměřují na ženy a na práva žen, ale jak můžeme Eh, skutečně eh, dosáhnout svých cílů, když i my v Evropském parlamentu eh, stále bojujeme s kolegy z AKT a dalšími za základní práva lidí ze skupiny LGBT. Je třeba dosáhnout rovnosti před zákonem a rovné ochrany. Pan Kimun velice skvěle hovořil o obhajbě práv pro všechny. A já bych toto chtěl zdůraznit, že skutečně to musí zahrnovat opravdu všechny lidi na této planety. Pokud bychom totiž na tyto lidi zapomněli, tak by to ukazovalo, že i na úrovni EU a na rovni, úrovni OSN existuje určitá hierarchie práv a to je třeba řešit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Kres bude hovořit. Děkuji, paní předsedkyně. Je pravdou, že často dochází k velkým setkáním představitelů státu ohledně rozvojových cílů tisíciletí. Já se nemohu ubránit tomu, že dochází k zhoršování práv eh, lidí. Hovořilo se o tom před chvílí, že jsme nevyřešili ještě otázku uh, Eh, problematiky různě sexuálně orientovaných osob. Dochází také k zhoršování práv žen. 1,3 miliardy lidí žijí s neskutečně malou částkou eur denně. Školní docházka není vyřešena a konflikty dále pokračují. Jistě, v červnu v parlamentu jsme odhlasovali usnesení ohledně eh, cílů tisíciletí, které se opíraly o zprávu pana Kačmarka, kde se znovu eh, navrhovalo, aby byla větší transparentnost, aby se vycházelo z lidských práv a aby docházelo k správnému řízení. Byla vytvořena i pracovní eh, skupina, ten proces je dlouhý. Ale chci říci, že pokud nebudeme účinně bojovat proti daňovým únikům, proti praní špinavých peněz. Pokud se nám nepodaří ustavit závazná pravidla z hlediska podnikové odpovědnosti podniků, pokud se nám nepodaří vytvořit vyrovnané obchodní dohody, pak realizace těchto cílů bude ohrožena. Musíme skoncovat s nerovnostmi, které se stále zvyšují, skončit krize. Musíme bojovat proti změnám klimatu proti zhoršování kvality eh, surovin. Musíme podporovat biodiverzitu a to vše vyžaduje zásadní změnu z hlediska výroby a spotřeby. Nemůžeme rozštěpit eh, trvalý udržitelný rozvoj na jednotlivé části. Potřebujeme integrovaný přístup, včetně sociální, ekonomické dimenze. Je nutné zajistit konzistenci všech evropských politik EU. Samozřejmě, že zde všichni souhlasíme s tím, že musíme bojovat proti chudobě a že je to nutné spojovat s trvale udržitelným rozvojem. Ale já nezdílím optimismus mého kolegy pana Kačmarka. Já myslím, že tady máme co dočinění s opravdovou výzvou. Musíme najít skutečný způsob rozvoje, který by byl slučitelný s omezenými zdroji země koule. A já si nemyslím, že když budeme aplikovat severní model rozvoje v neprospěch jihu, tak se nám podaří dosáhnout cílu. Já mám několik otázek na komisaře. Jakým způsobem konkrétně orientovat pomoc rozvoji tak, abychom eh, podpořili energetický rozvoj na jihu a jaké konkrétní aktivity byly organizovány EU tak, aby se trvalé udržitelný rozvoj stal imperativem politiky rozvoje. Děkuji. Nyní paní Klas má slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A děkuji za to, že můžeme zasedat dnes společně, to znamená rozvoj a životní prostředí. V těch vystoupeních mi bylo jasné, že my všichni bojujeme za ty různé politiky, které se snažíme dát do společného zastřešení. To bylo řečeno, nejde tady jenom o životní prostředí, jde tady o ekonomiku a jde o to, aby to bylo konzistentně skloubeno. Někdy si kladu otázku, zda máme správné nástroje. A když hovoříme o... Tak já bych uvedla příklad z posledních týdnů. A sice jedná se o e, neskutečnou diskusi z hlediska používání těch biopaliv v Evropě. Tady jde opravdu o to, abychom měli správné nástroje. Musíme bojovat eh, proti eh, odlesňování eh, tropických pralesů. Víte, že je to velice důležité pro životní prostředí, ale není dobré také toto činit na úkor produkce. Samozřejmě musíme vyžadovat účinnější a úspornější používání energie, to musí být cíl. A co můžeme udělat pro to, abychom udrželi eh, pralesy. Já si myslím, zákaz eh, klučení těchto lesů, odlesňování, to nestačí, protože lidé, kteří mají, eh, jsou vlastníky těchto tropických pralesů, tak chtějí také hospodařit, chtějí mít eh, produkci, takže eh, nemůžeme myslet pouze na klima, musíme myslet také na finanční vyrovnání. A to souvisí s tím, co uvedla eh, kolegyně. Musíme přesně stanovit, jaké hodnoty tady jsou a musíme být připraveni za to platit. Musíme podpořit vlastníky eh, těchto eh, tropických pralesů, kteří si je chtějí ponechat. Já bych se chtěla zeptat komisařů, jak se dívají na RED+, Plus? je to těsně před ratifikací. Jaké možnosti tady má Evropa posunout se vpřed? Já si myslím, že to je správný přístup pro to, aby všechny tyto cíle byly splněny v budoucnosti. Děkuji. Děkuji. Pan Tyrolian má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení páni komisaři, tak jako i ostatní kolegové, 16. července jsem se seznámil se sdělením s velkým zájmem. Eh, víte, že proběhne velmi důležitá diskuze ohledně definice mezinárodních cílů boje proti chudobě a boje proti klimatické změny do roku 2015. Evropa musí bojovat proti chudobě a musí bojovat za odstranění nerovností a musí také podporovat zachování země koule. Jedná se o boji proti klimatické změně. A my musíme se snažit reagovat na tuto dvojí výzvu. Ale ten dojem nemám, když čtu toto sdělení. Můžeme souhlasit s tím konstatováním, že potřebujeme mít rámec pro období po roce 2015. Ale musíme také podle mého názoru vyjasnit přístupy, které se tady uvádějí. Komisaři nám říkají, že budou používat všechny možné finanční prostředky pro řešení těchto otázek v roce 2015, ale dávat na stejnou úroveň soukromé a veřejné prostředky, to je otázka, eh, která nás vede k tomu, že si musíme položit dotaz, jak využívat těchto prostředků. Musíme tedy zajistit boj proti chudobě. Komisaři také říkají, že musíme skloubit eh, cíle, o kterých jsme hovořili. Musíme eh, také vyjasnit tyto otázky, ale někdy je tu nebezpečí, že se otevře eh, pandořina eh, skřínka. Některé členské státy nejsou ještě na výši této výzvy. Leda, že bychom vycházeli z toho, že například výdaje v rámci mezinárodní vojenské spolupráce by měly být převedeny na tuto koordinaci v rámci pomoci. Výzva, které musíme čelit, je eh, spojena s definicí norem a mezinárodních kritérií, které eh, by měly přesně určit, jakým, jakým způsobem využívat prostředky proti chudobě. Sdělení z 16. července nepřináší žádnou konkrétní cestu. Když použiji příkladu Francie, tak víte, že Francie nyní reformuje svoji politiku rozvoje a já požaduji, aby vláda zasadila trvalé udržitelný rozvoj do všech projektů pomoci, to znamená, aby se e, ocenily všechny finanční projekty z tohoto hlediska, aby se vyhodnotili také sociální a ekologické aspekty. To znamená, musíme zaujmout stanovisko již nyní, pokud chceme být připraveni v rámci diskuse, která se právě otevírá proto lituji, že komise není více ambiciozní. Je nutné stanovit tato mezinárodní pravidla, která by umožnila vést tuto bitvu na naší úrovni. Děkuji a nyní pan Mitchell. Thank you, Madam President. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si poznamenal slova konvergentní a účinné, pokud jde o cíle tisíciletí. Poznamenala jsem si, že potřebujeme uh, takový integrovaný přístup a s tím určitě souhlasím. Chtěla bych tady mm, poukázat ještě na dvě věci. E, pan komisař Pivalks už to ode mě slyšel, nevím, jestli i pan komisař pro životní prostředí, ale chci se zmínit o využívání zdrojů. Je to velice složité, zvláště e, v době, kdy se hovoří hodně o úspornosti, o obětech v členských státech, přesvědčit lidi o tom, že by se měli nadále držet e, tohoto cíle. Eh, proto si věřím, že takový integrovaný přístup je tak důležitý. Chtěla bych tedy požádat oba komisaře, eh, aby velice eh, skutečně důrazně prosazovali tuto agendu tis, cílů tisíciletí. Je třeba také zdůrazňovat snižování rizik katastrof, protože za každé euro, které utratíme, ušetříme vlastně 3 eura. 3 miliardy eh, vynaložené v Číně uspořili 12 miliard. Eh, měli jsme tady včera zvláštního poradce generálního tajemníka pro snižování rizika. Opravdu to funguje. Dále je třeba zajistit větší koordinaci mezi komisí a členskými státy. My jako Evropský parlament nemusíme přebírat práci národních parlamentů a národních vlád, ale musíme vytvářet integrovaný přístup. Máme e, zprávu, která ukazuje, že jenom eh, na těch transakčních nákladech by se dalo ušetřit 800 milionů eur ročně. Eh, takže skutečně ta efektivita musí být klíčovým slovem. A to zvláště v dnešní době. Nejde tady jenom o úsporu peněz, jde tady totiž o záchranu lidských životů. Já samozřejmě s vámi všemi souhlasím, ale musíme se také zaměřit na naše zdroje a proto ten zaštiťující přístup potřebujeme. Zajištěte prosím koordinaci mezi členskými státy a komisí a také mezi našimi parlamentem a parlamenty členských států. Prosím, dejte to na agendu eh, i se snižováním rizik katastrof, protože to jsou oblasti, kde máme zdroje a můžeme je mnohem lépe využívat. Děkuji. Merci beaucoup. La parole est à... Děkuji mnohokrát. Pan Peterle bude hovořit. Děkuji, paní. Eh, já se domnívám, že je dobré, že máme tuto diskusi dnes a že zde eh, padly tyto otázky. Já sám eh, jsem měl zdravotní problémy před několika lety a musím říct, že zdraví pro mě je slovem, kde jsou soustředěny všechny naše omily. My jsme si vědomi toho, že například rakovina se dále vyskytuje ve velké míře a víme, že existuje celá řada dalších chorob, které stále existují a víme, že zdravotní systémy nejsou schopny účinně bojovat proti těmto chorobám. Včera jsem předložil pozměňovací návrh na toto téma a byl bych rád, kdyby zdraví bylo mm, faktorem, který by byl explicitně pojmenován jako jeden z cílů naší zahraniční politiky. Je to kapitál pro naši budoucnost. Myslím si také, že chudoba by měla být lépe definována. Nejedná se pouze o příjem na obyvatele. Jedná se také o zdravotní stav obyvatel. A zahrnuje to ještě další aspekty, které odrážejí tuto globální chudobu i v bohatých zemích. Pro mě je to důsledek paradigmatické chudoby. Měli bychom si tady položit otázku toho, co bychom chtěli realizovat lokálně a co bychom chtěli zrealizovat mezinárodně. Musíme hledat paradigma, které by bylo konzistentní eh, s přírodními zákony, slučitelné s přírodními zákony. Musíme umět zaručit zdraví lidem a to jim umožní žít eh, kvalitní život. Například minulý týden jsem měl možnost uvědomit si, co se děje v Indii. A v Indii mají Zero Investment Farming. To je iniciativa, která jde směrem, který podle mého názoru by měl být více zastoupen v Evropě na úrovni komise. Děkuji mnohokrát. Nyní bude hovořit pan Neuser. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Komisaři a zástupkyně OSN jsou tak trochu podle mého názoru politování hodní, protože tady zazněl celý katalog požadavků a bylo by opravdu obtížné toto vše tedy realizovat v rámci rozvojových cílů tisíciletí a chudoby já myslím, že je dobré, že máme společné zasedání. To by neměla být jedna jediná příležitost, měly by tady být následné akce. Myslím si, že se jedná o podstatné obsahy v obou výborech a my bychom je měli řešit až do příštích voleb do Evropského eh, parlamentu. Proč eh, bylo eh, úspěšné, že jsme eh, definovali tyto rozvojové cíle tisíciletí? Bylo to jasně definováno a bylo to měřitelné. A já si myslím, že i obyvatelstvo se mohlo tímto způsobem zúčastnit. Je dobré vždy toto propojit. Když se podívám na jednotlivé skupiny, s kterými diskutuji, tak já jim ukážu přesně mapu ohledně těchto rozvojových cílů tisíciletí. A to je důležité. Je, je tady důležité, že jsou jasné, srozumitelné a měřitelné. A to v jednotlivých zemích. A to je předpoklad dobrých výsledků. Já mám dvě otázky. Ta jedna se týká poctivého obchodování. E, my víme, jaké dobré výsledky tady jsou v rámci Fair Trade a e, měly by být převedeny do nových rozvojových cílů tisíciletí. A další otázka Minulý rok eh, se hovořilo o přístupu k energii. Ban Ki-moon eh, o toho potom volal až do roku 2030. Chtěl, aby všichni lidé na země kouli měli přístup k obnovitelným energetickým zdrojům. Jak by tato záležitost mohla být převedena do rozvojových cílů tisíciletí? A naposledy strategická připomínka. My jako EU máme vynikající vztahy se státy AKT. Dvakrát ročně máme velké schromáždění a myslím si, že bychom měli toto fórum silněji využívat, proto abychom společně se, země a, se zeměmi AKT mohli zohlednit rozvojové cíle tisíciletí. Pan Kašman hovořil také o lidských právech. To je věc, o které bychom měli intenzivně diskutovat. A měli bychom také intenzivněji hovořit o klimatických změnách, zvláště s ohledem na osoby, které jsou tím nejvíce eh, postižen. Máme 78 zemí a KT, pak máme 28 států EU. Je to tedy velká většina v OSN, takže měli bychom se podívat na to, co bychom společně mohli učinit. Děkuji mnohokrát. Pan Cortés Rastra má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já navážu na téma, o kterém hovořil pan Mitchell. Včera tady byla paní komisařka Georgievová, a hovořilo se celou dobu o tom, že podle OECD vlastně živelné katastrofy znamenají větší ztrátu, než kolik eh, je na mnoha místech HDP. Je tedy důležité eh, probírat téma prevence, snižování eh, rizik. O tom katastrof tom se také bude hovořit v New Yorku a to bychom měli prosazovat i v bilaterálních vztazích s dalšími zeměmi.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 te mi se čini da je upravo načelo partnerstva sa zemljama koje su najpotrebnije i Nemáme překlad, říká paní předsedkyně. Nemá Chorvatsko. Aha. Bon, je vois que c'est seulement le commissaire. Tak vidím, že pouze pan komisař Potočník eh, dokázal pochopit, co říkám chorvatsky, protože tady není chorvatština. Eh, to je velmi sympatické. Víte, že Slovenci a Chorvati eh, si velmi rozumí. Také jsem rozuměl panu Peterlevu. Jako nový člen parlamentu bych chtěl poděkovat komisařům za to, co říkali o politice rozvoje, o rozvojové politice EU, která je vlastně největším dárcem v rozvojové pomoci. A chtěl bych zdůraznit princip partnerství se zeměmi, které nejvíce potřebují pomoc na to, aby mohli realizovat všechny cíle eh, tisícileté agendy OSN. Jedná se o země, které nemají mnoho zdrojů, ale dobře pochopili, že je nutné se snažit eh, participovat na všech úkolech a agendě a účastnit se evropského koncensu z hlediska rozvoje. Děkuji mnohokrát. A nyní předám slovo panu komisáři Pibalksovi, panu Potočníkovi a také paní Amině Mohamedové, aby odpověděli. Každý má čtyři minuty na odpovědi. A pak eh, bude pan Grot hovořit. Pan Pibalks. Madame le président. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže svou odpověď začnu eh, dvěma hlavními poznámkami. Nejprve k tomu, co říkal Michael. Otázka lidských práv, to je něco, na čem musíme silně trvat a musíme je hájit. Protože uplynulo 50 let od um, projevu Martina Luthera Kinga, který řekl, že má sen, čili před 50 lety to bylo něco neuvěřitelného, to, co si přál. Totež je, se týká i práv LGBT. Musíme se snažit přesvědčit naše partnery, že to tak to má být. Nemůžeme to dělat silou, ale musíme na tom dál pracovat. To tež se týká i dalších eh, lidských práv. Včera jsme hovořili se Somálci a s dalšími. Dochází k určitému pohybu, postupu. Lidé začínají chápat, že lidská práva zemi posilují. Ale je to poselství, které musíme dál šířit. Za druhé, já chápu, že je populární Evropu kritizovat. Ale teď, když jsem byl všude možně ve světě, myslím si, že máme být na co pišní v Evropě. Pokud je o sociální zabezpečení, a ochranu eh, každého jednotlivého života. Jistě je co měnit, ale měli bychom také hájit to, čeho jsme dosáhli. Je to jeden z mála regionů, který skutečně kritizuje své politiky, zlepšuje, nedívá se na věci pouze sobeckým způsobem, takže to je také důležité. Neměli bychom ničit eh, tu budovu, v které sami bydlíme neměli bychom říkat, že to je úplně nesprávné. Je to správné, ale dá se to zlepšit. Takže to jsou dva je základní otázky, které považuji za důležité zmínit. Teď k pár dalším bodům, kterých se týkaly některé otázky. Takže myslím si, že měníme některé záležitosti, které se týkají omezování rizika katastrof. Tady jde spíš o budování odolnosti. Nemůžete budovat vlády bez dodržování lidských práv. Pokud pracujete na správě a e, způsobu zprávy, aniž pracujete na lidských právech, tak e, je to prostě trefa vedle. Pokud stejně, to tež se týká katastrof, pokud nemá ta země odolnost, nemá cenu e, ji připravovat na rizika katastrof. Takže měli bychom rozšířit tuto koncepci. Pokud jde o členské státy, tak nyní jsme ve fázi eh, takzvaného společného programování. Máme 15 až 18 eh, fondů zatím pro tuto oblast, ale snažíme se to ještě zlepšit. A je důležité, abychom dosáhli tohoto společného porozumění s eh, členskými státy. Včera jsme dosáhli přislíbení 1,8 milionů podporu, podpory na Somálsko, to byl důležitý úspěch a skutečně byly přislíbeny tyto prostředky. Čili to je další úspěšný e, krok. Ale samozřejmě já sice jsem přesvědčen, že komise je nejefektivnější, ale možná členské státy si by si rádi ponechali své národní agentury a tak dále. Takže nejlepší odpovědí na to je společné programování. A poslední záležitost se týká lesů. Teď se hodně hovoří o zabezpečení potravinovém, udržitelném zemědělství. To jsou věci, které jsou důležité pro přežití pralesu. Je to skutečně obrovský kapitál. Jde o turistiku, národní parky, biodiverzitu, celé to bohatství. Ale je to krátkodobá Eh, tedy je potřeba přek, stále překročit některé eh, nerovnosti mezery. Máme také eh, program tržně založený na tržních principech na ochranu lesů. Je tu také iniciace, iniciativa Red Plus. Od té ještě očekáváme víc, ale asi se na ní musí dále pracovat. Zazněly i další otázky, ale já jsem se snažil být stručný a zaměřit se pouze na některé z nich. Děkuji. A nyní pan Potočník. Merci beaucoup. Děkuji. Takže za prvé, abych se vyjádřil k některým konkrétním otázkám. Paní Gresle, co se dělá na eh, ochranu, na zajištění udržitelnosti? V podstatě všechny politiky, na kterých pracuji, jdou tímto směrem, ale to bych byla interní odpověď, ale externě bych řekl všechno, co se dělalo v rámci Rio eh, plus 20, protože to, byl, to byla ucelená příprava. Nebyli jsme úplně spokojeni se vším, co se tam dohodlo, ale myslím, že to představuje pevný základ, solidní základ, na kterém, který lze dále rozvíjet spolu s dalšími státy. Dále Red Plus a pak ta agenda budování eh, odolnosti vůči katastrofám, připravenost na rizika katastrof. To jsou dva vynikající příklady toho, jak můžeme využít ty tež zdroje k tomu, k několika účelům. V podstatě se tím zaměřujeme zároveň na klimatické změny a ztrátu biodiverzity. Což v době, kdy jsou zdroje Eh, nedostatečné, vzácné, tak je takovýto přístup klíčový. To je součást přesně těch integračních politik, o kterých je řeč. Pan Petrle hovořil o definici udržitelnosti. Ano, jistě vyplývá to z životního prostředí, ale v zásadě bychom neměli ekonomickou krizi, kdyby banky byly zpravovány udržitelně. Takže pokud přidáme udržitelnost i do sociální soudržnosti a ekonomiky, tak je to něco, co, i když vychází to z biologie, tak to platí i pro další oblasti. Jistě souvisí to s životním prostředím, ale, ale udržitelnost je podle mě globální téma, které musí být chápat cel, chápáno celostně. Pan Neuser se ptal na fair trade, na přístup ehm, k energii. To je zajímavé, protože to je opravdu výzva, tomu, abychom o těchto věcech začali mluvit. Musíme být opatrní na to, co chceme mít jako, co, jako cíle eh, obecné a opravdu jasné závazné cíle, protože ty, ty celkové cíle, obecné cíle musí být eh, pochopitelné, ale v rámci toho bychom měli mít ty dílčí cíle, jejichž prostřednictvím Eh, se snažíme dospět k těm obecnějším. Další důležitý termín je to, eh, ten ownership, to znamená to, do jaké míry si lidé berou ty věci skutečně za své. Různé subjekty z eh, podnikatelského sektoru, občanské společnosti, nevládní organizace, všichni musí mít pocit zapojení, pocit účasti. A to byl právě problém v případě MDG. Teď máme možnost postupovat jinak. Ale já si myslím, že ekonomiky opravdu jedině pokud budou cítit eh, tuto, tento pocit účasti, tak eh, jedině tak to bude fungovat. Pan Kašmarek řekl, že bychom eh, měli se vystříhat již chy, opakování chyb, kterých už jsme se dopustili to, že budeme zohledňovat životní prostředí, není na úkor růstu, ale mělo by to vytvořit podmínky k tomu, abychom v budoucnosti měli růst, ale jiný růst, nový růst. Protože ten druh růstu, který máme teď, to je růst, který skutečně tlačí, má své vlastní limity. Děkuji vám za vaše připomínky, děkuji za pozitivní postoj, protože to je přesně to, co je zapotřebí. Je passe à présent... Děkuji mnohokrát a nyní předávám slovo paní Amině Mohamed. Děkuji, tak já bych chtěla poděkovat poslancům za jejich otázky i prohlášení. Je neuvěřitelné, že u rozvojových cílů tisíciletí jsme vlastně měli určitý předpis. Teď o tom eh, více eh, diskutujeme, protože chceme, aby se ty země s tím Eh, stotožnili, aby vlastně ne, jim netrvalo pět let, než zjistí, o čem ten předpis vlastně je. Ale je tady problém. Hrozí, že ta agenda bude tak náročná, že to prostě v terénu nebude fungovat. A musíme si uvědomit, že rozvojové cíle tisíciletí nakonec byly velice užitečné především eh, když vlastně se jedná o cíle, které můžeme spočítat na prstech jedné ruky, bylo jich dohromady 8. Ale teď hrozí, že třeba bychom mohli definovat 150 cílů, ale to by potom samozřejmě v praxi nefungovalo. Takže je třeba skutečně eh, se snažit najít konsensus a velice konkrétně si stanovit priority. Je to neuvěřitelně těžký úkol, v rámci těch jednání, která se vedou mezi 183 zeměmi a plus dalšími eh, eh, organizacemi, které se do toho zapojují. Je třeba najít nové paradigma pro chudobu, eh, je třeba se na to dívat ze tří různých úhlů a to je další velký úkol. Já bych chtěla zdůraznit, že pro nás se jedná skutečně o přechod, jak tomu přechodu na pomoci abychom nezačínali s něčím úplně novým. A také chceme zapojit mladé lidi, protože jich se to bude především týkat v dalších 15, 20, 30 letech, takže je třeba, aby se s tím stotožnili. Je třeba, aby skutečně ta agenda byla dobře nastavena, abychom mohli hájit práva lidí. Často zapomínáme, jak daleko jsme se dostali, eh, pokud jde o práva lidí, ale stále tady ještě je co zbývat je eh, co, je co dělat. Myslím si, že musíme hovořit o právech týkající se eh, sexuálního zdraví a také je třeba, aby Eh, neexistovala nějaká hierarchie práv, jak jste od něho hovořili, aby skutečně to platilo pro všechny a právě ta zpráva důstojnost pro všechny toho je součástí a myslíme si, že mezivládní eh, proces je tento vhodné místo, kde se může jednat o světu bezhladovějících, o právech LGBT, o sexuálních právech žen. Dále snižování rizik, o tom se také hodně hovoří. Máme proto i zvláštního zástupce, máme proto strategii a velice eh, rádi o tom budeme s vámi dále diskutovat, ale ta strategie už je celkem jasně daná. Jak jsem říkala, klíčovým úkolem bude v rámci energie pro všechny řešit otázku změn klimatu. Samozřejmě budeme se tím zabývat nadále. Je třeba zvolit takový rytmus, abychom byli během 15 let schopni dosáhnout nějaký výsledku. To tež platí i pro obchod. I zde je třeba eh, nadále vést složitá jednání o obchodu. Možná ještě poslední věc o Red Plus. To byla veliká, eh, úžasná příležitost i pro moji zemi, Nigerii, která se příliš nezabývala životním prostředím, protože mm, prostě mě to příliš nezajímalo. Ale když jsme se teď eh, podívali eh, na eh, programy v jedné části země, tak to je takovým vzorem pro další části země, jak vlastně přistupovat k ekonomice a zároveň i k životnímu prostředí. Takže to je takový příklad toho, co fungovalo a na co můžeme navázat. Merci beaucoup. Je propos... Děkuji mnohokrát a nyní navrhuji, aby pan Grote měl konečnou definitivní reakci. Děkuji. Já myslím, že pro mě osobně to bylo velice poučné. Já jsem přesně poslouchal nyní tomu, co řekla paní Mohamed. Řekla, že máme být konkrétní v popisu toho, jakým způsobem budeme realizovat v budoucnosti tyto cíle. Musíme být konkrétní i z hlediska financování. To znamená, aby tady bylo jasné oznámení, jak co se bude financovat. To se týká nejenom tohoto procesu, ale také jiných procesů. Také ve vystoupení komisařů, i když nesedí vedle sebe, bylo zjevné, že eh, jsou opravdu mm, naladěni na stejnou vlnu. Já bych si to často přál i u svých kolegů, u jiných otázek, ale tady bylo naprosto jasné, co tady můžeme očekávat. Opravdu to se mi líbilo. I z vystoupení kolegů bylo jasné, že bychom měli eh, mít i jednoduché texty, aby prostě se lidé v tom vyznali. Pan Neuser o tom hovořil ohledně té mapy, tak, aby se tam všichni našli, bez ohledu na to, v jaké části země koule žijí. Co se týče Envy, to není jenom výbor pro životní eh, prostředí, ale je to také výbor pro zdraví a bezpečnost potravin. My v této souvislosti se vždy musíme klást otázku, jaký dopad budou mít dnes popisované cíle. Když například máme strategie z hlediska biopaliv do roku 2008, tak si musíme položit otázku, co to má za dopady na jiné regiony, nebo když třeba 50 našich potravin vyhazujeme, eh, ani eh, v živočišné výrobě nevyužíváme, tak jaký dopad to bude mít, když eh, například se nesnažíme, nesnažíme to využívat jinde? A i z hlediska zemědělské produkce si musíme položit otázku. Hovořilo se také o obchodní politice. Obchodní politika dokonce představuje určitý most k udržitelnosti. A v tom smyslu, že dohody, o kterých jednáme, a víte, že od Lisabonu máme možnost do toho zasahovat, buď je přijmout, anebo odmítnout. Eh, možná, že by bylo dobré příště přizvat i výbor pro obchod. Ale je tady možnost do těchto eh, dohod zasazovat eh, právě faktory těchto cílů. Takže Jednoduše řečeno, já jsem se mnohému poučil. Děkuji všem diskutujícím, děkuji paní Mohamed, panu Pibalksovi a panu Potočníkovi za jejich vystoupení. Děkuji za toto společné zasedání své kolegyni. Myslím, že to je začátek. Naprosto Já bych chtěla srdečně poděkovat eh, paní zvláštní poradkyni paní Mohamed, panu Grote, předsedovi Envy, také bych chtěla poděkovat oběma komisařům za to, že dorazili a hovořili o tak stěžejných otázkách. Tak jak pan tajemník Ban Ki-moon na valné hromadě OSN to v blízké době zdůrazní, Období po roku 2015 vyžaduje novou vizi, potřebujeme udržitelný rozvoj, který musí být směrem, kterým se ve světě dáme. A proto, abychom dosáhli tohoto cíle, kolegové, nejen potřebujeme hlubokou ekonomickou transformaci, ale také nové světové partnerství. Děkuji všem hostům, děkuji kolegům za to, že se účastnili této tak důležité diskuse. Je rappelle aux députés que la réunion... Připomínám eh, poslancům, že zasedání ještě neskončilo. Merci de sortir en silence, notre réunion n'est pas... Děkuji všem, že v klidu opustí tuto místnost, zasedání ještě není ukončeno. Ci restano. Je commente, je commente, je commente. Chers collègues, notre ordre... Drazí kolegové, podle našeho programu bychom nyní měli mít výměnu názoru k stanovisku pro rozpočet. Jedná se o rozpočet na rok 2014. Připomínám, že 28. srpna jsme přijali pozměňovací návrhy. Nyní se jedná o stanovisko, které provází tyto pozměňovací návrhy a které je určeno příslušnému výboru pro rozpočet. Hlasovat se bude 9. října. Veškerý rozpočtový postup má velké spoždění a ještě se nám nepodařilo dohonit toto spoždění. Návrh stanoviska existuje pouze v angličtině. Ricardo Cortes Lastra je navrhovatelem a já mu hned předávám slovo. Máte slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Takové čtyři základní věci, abych trochu vysvětlil toto stanovisko, eh, které hodně odpovídá eh, postoji tohoto výboru ze 27. srpna, kdy se hlasovalo o návrhu rozpočtu pro rok 2014. Takže dalo by se to schrnout eh, takže vlastně potřebujeme více zdrojů na rozvojovou spolupráci. To je taková myšlenka, o které jsme hodně hovořili. Eh, stanovisko eh, tohoto výboru je takové, že zdůrazňujeme nutnost plnit naše základní cíle Eh, výboru pro rozvoj. Jednak to jsou rozvojové cíle tisíciletí, o kterých jsme dnes odpoledne hovořili, a pak je to 0,7 HDP. A pak ještě jedna jas, jeden jasný signál. V období krize neměli by eh, vlastně trpět dále konkrétní lidé. Musíme tedy udržet podporu rozpočtu na úrovni roku 2013. Kromě toho si uvědomujeme, že aby tento rozpočet byl transparentnější, tak je třeba zachovat i rozpočtové položky. My dnes ráno jsme o tom hovořili se zpravodajkou výboru pro rozpočet která eh, chce tedy nám pomoci, aby našem, našemu výboru zůstaly ty příslušné rozpočtové položky. V tom je třeba, aby toto stanovisko podpořily všechny politické frakce, tak abychom dosáhli toho společného cíle a sice více prostředků na rozvojovou spolupráci. Merci beaucoup. Monsieur. Děkuji mnohokrát. Pane Cortés Lastra, nikdo nežádá o slovo? Takže předám slovo zástupcům komise, pokud si to přejí. No, je voudrais juste au nom de la commission... Jménem komise bych chtěl pouze poděkovat výboru DV za veškerou práci, kterou učinili u tohoto rozpočtu. Jak víte, je to opravdu krizový rozpočet. Byly tam již velké škrty na úrovni rady. Děkuji za veškeré snahy, které tady byly vykonány pro to, abychom se vrátili k těm příslušným rozpočtovým položkám. Jak řekl pan navrhovatel, cílem tohoto rozpočtu je soustředit se na velké cíle, to znamená na rozvojové cíle tisíciletí, o kterých jsme právě dlouho hovořili. A dále je zde snaha mít také určité položky pro nejchudší. Bylo již připomenuto, že tento rozpočet byl revidován z hlediska struktury, nomenklatury, jednak proto, aby tady byla co největší transparentnost. Možná ne vždy se to dobře chápe, ale tento rozpočet byl vypracován právě proto, aby bylo možné lépe měřit cíle, aby, bylo, aby výsledky byly patrnější u každé položky máme ukazatele výkonnosti. A druhá věc, chtěli jsme mít větší flexibilitu, o tom jsme již také hovořili, tak aby jsme dosáhli absolutní rozpočtové naplnitelnosti. Já si myslím, že je tato e, flexibilita nezbytná v dobách krize. Pokud někde vypukne krize nebo budou tam naléhavé potřeby, abychom převedli Eh, prostředky z jedné linky do druhé, pokud budou nepředvídatelné aktivity, tak tato flexibilita umožní mm, dospět k situaci, kdy tento rozpočet maximálně naplníme. Pan navrhovatel nechce už slovo, dobře připomínám, že pozměňovací návrhy můžete předložit do 18. září do 12 hodin. Náš poslední bod, to je výměna názorů se čtyřmi představiteli čtyř mezinárodních a interregionálních eh, organizací, kteří přijeli do Bruselu v rámci konference o Somálsku, která se konala včera, ale mají velký zájem právě o tuto výměnu názorů. Tato výměna odpovídá také zájmu o fond pro rozvoj, zvláště z hlediska východní Afriky. Fond eh, na pomoc právě východoafrické části a Indického oceánu se snaží vycházet z dohody v Kotonu ohledně partnerství a spolupráce se čtyřmi následujícími organizacemi. Východoafrické společenství Komise pro Indický oceán, Mlezivládní úřad pro rozvoj a Společný trh pro východní a jižní Afriku. 609 619 milionů eur bude vyčleněno právě v rámci regionálního partnerství a také v rámci politické integrace. 193 milionů bylo rozděleno, přerozděleno v rámci eh, otázky udržitelné energie. Víte, že plánování 11. FED právě probíhá. Je zde snaha zaměřit se na zkušenost těch příslušných organizací a využít jejich zkušenosti z hlediska využívání těchto prostředků a z hlediska potíží nebo překážek v rámci této africké integrace. E, vítám jeho excelenci pana Sinizo Nemra, který je e, generálním tajemníkem africké společenství. Dále vítám pana Richarda Sezibera, dále e, Mahbuda Malima, to je tajemník Mezivládního úřadu pro rozvoj. Dále vítám také jeho excelenci Jean-Claude de Lestrasse, který je generálním tajemníkem Komise pro Indický oceán, a pana Šilga, který je asistentem generálního tajemníka Společného trhu pro východní a jižní Afriku. Děkuji mnohokrát. Můžete vystoupit. I wish to... Děkuji. Chtěl bych poděkovat vám a poslancům Evropského parlamentu, členům výboru pro rozvoj, členům útvaru Evropské komise, kteří zde jsou zastoupeni. Jsem rád, že mohu přednést krátké prohlášení jménem kolegů generálního tajemníka Komesa, Komise pro Indický oceán a Mezvládního úřadu pro rozvoj IGAT. Náš region pokrývá více než polovinu obyvatelstva Afriky, více než polovinu území Afriky a také zahrnuje nejrychleji rostoucí blok zemí, a to nejen na africkém světě díle, ale obecně v celém světě. Šest z nejrychleji rostoucích zemí světa je umístěno právě v našem regionu a je to region, který zaznamenává prohlubující se integraci a to už platí několik desetiletí. Náš region se těší dlouhodobé podpoře ze strany Evropy a víme, že Evropa dlouhodobě podporuje regionální integraci a spolupráci v zemích AKT, a to v kontextu bilaterální spolupráce, ale také v kontextu regionální integrace a regionální spolupráce. Eh, my jsme dostávali prostředky z Evropského rozvojového fondu číslo 9, číslo 10 a nyní se diskutuje o Evropském rozvojovém fondu číslo 11. Eh, pro nás je spolupráce s Evropou spoluprací strategickou, která se zaměřuje především na posílení našeho vlastního rozvoje, a to včetně naší vlastní integrace. My ale tu spolupráci vnímáme jako prospěšnou pro oba kontinenty. Je to prospěšné pro Afriku i pro Evropu. V rámci 10. Evropského rozvojového fondu jsme měli možnost investovat do vlastního míru a bezpečnosti. Měli jsme možnost investovat do přírodních zdrojů a měli jsme možnost investovat do kritické infrastruktury, která je tak důležitá pro hospodářský rozvoj. Vládneli mír a bezpečnost, kolega z IGAT tady, jak víte, byl v posledních dvou dnech, diskutoval tady právě o Somálsku. A náš region sehrává důležitou úlohu v posilování míru a bezpečnosti, a nejen v Somálsku, ale jedná se i o námořní eh, bezpečnost v Indickém oceánu. A to byl takový společný projekt a program našeho regionu s velkou podporou Evropské unie. Pokud jde o přírodní zdroje, Rád bych řekl, že eh, ta eh, Indická komise s podporou Evropské unie byla schopna přispět k růstu roz, a eh, rozvoji více než 3,5 milionu rodin a přispěla také k zajištění dostatku potravin pro tyto rodiny. A kromě toho, tato podpora umožnila, aby se tento region vypořádal s piráctvím v Indickém oceánu. A podpora, které se nám dostaly, přispěla k tomu, že Na více než pěti milionech kilometrů čtverečních Indického oceánu se podařilo zajistit větší bezpečnost. Z podporu Evropské unie se nám podařilo posílit naši celní unii, eh, dokončit společný trh a nyní jsme dosáhli i velkého pokroku v diskusích o měnové unii. Chtěl bych vás také informovat, že v oblasti infrastruktury, včetně obnovitelných zdrojů energie, s podporou EU a 10. Evropského rozvojového fondu se mohlo hodně investovat i do energetiky, do silnic, do přístavů a také se podařilo zprostředkovat obchodní vztahy. Toto strategické partnerství s Evropou eh, samozřejmě není eh, izolováno od našeho vlastního úsilí. Eh, organizace jako Komesa a SADEK se podílejí na Eh, jednání o společných, společném obchodním prostoru. Doufáme, že se to podaří v roce 2014. Také s IGAT a dalšími organizacemi eh, se podělíme na programu dopravy a infrastruktury, eh, který by umožnil uvolnit potenciál našeho regionu. Naše spolupráce spočívá v potřebě zlepšit eh, řádnou zprávu věcí veřejných, demokracii a bezpečnost lidí v našem regionu. Těším se na diskusi o 11. Evropském rozvojovém fondu a také na hlubší spolupráci mezi našimi regiony a Evropou. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Žádá někdo o slova mezi poslanci? Někdo z komise by si přál vystoupit? Thank you very much, Madam Chairperson. Děkuji, paní předsedkyně. Já zastupuji SVČ a Evropskou komisi zároveň. Paní předsedkyně, mír, stability, bezpečnost a e, zpráva v Americe jsou pochopitelně e, předmětem zvláštního zájmu ESVČ, neboť jsou ve strategic, součástí strategického zájmu Evropské unie. Zajištit mír a stabilitu umožní sociálně ekonomický rozvoj, boji proti chudobě a zvyšování e, životních standardů. Umožní to také posílit regionální ekonomickou integraci a vytvoří to určitou regionální dynamiku, která přispívá k prevenci konfliktů. Proto podporujeme regionální eh, spolupráci v Africe na posilování míru, stability, eh, s tím, že mír a bezpečnost se stávají čím dál významnější součástí politického dialogu mezi Evropskou unii a jejími africkými partnery. A to by se mělo promítnout do programu e EDF 11, eh, pro Afriku a Indický oceán. Regionální organizace již nyní představují významný eh, pilíř bezpečnostní architektury tohoto regionu a to eh, podporuje i Evropská iniciativa eh, pro mír v Africe, v rohu Afriky a jinde. Evropská unie přijala Eh, strategický rámec pro roh Afriky a jmenovala eh, zvláštního zástupce pro tento region. V rohu Afriky Evropská unie eh, uskutečňuje ucelený přístup, který se snaží propojit všechny nástroje, které máme k dispozici, ať už jsou politické, bezpečnostní nebo obchodní. Na včerejší konferenci na vysoké úrovni o Somálsku, které spolu předsedala vysoká představitelka a prezident Somálska. Tato konference představovala eh, dobrou ukázku evropského přístupu. Evropská unie bude pracovat i nadále s eh, EGAT eh, na posilování míru nejen v Somálsku, ale i v celém regionu. Paní předsedkyně, co očekáváme, pokud jde o regionální organizace? Za prvé, vztah s africkými sapsárskými státy musí být založen na strategickém eh, náhledu na eh, strategii regionální integrace, k níž přispívají právě regionální organizace a jejich členské státy. Bez těchto závazků na, na úrovni státu by regionální úroveň eh, integrace nepřicházela v úvahu. Za druhé, regionální organizace musí být skutečně životaschopné a potřebují plné angažma jejich eh, členů. V rámci 11. EDF jsme připraveni podpořit regionální informace ve východní Jižní Africe a v oblasti Indického oceánu, a to v mnoha oblastech, včetně budování kapacit a školení. Za třetí, v rámci našeho partnerství s regionálními organizacemi musí existovat dobrá komunikace. Evropské delegace s regionálním mandátem v tom hrají důležitou úlohu. Dva mý kolegové působí v evropských delegacích, sedí tady po mé pravici. Pravidelné schůzky eh, na ministerské úrovni se státy a Evropskou unii posilují Eh, celkovou strategii integrace. A konečně, paní předsedkyně, doporučili jsme nový přístup pro programování fondu EDF. Zahájili jsme dialog s našimi partnery na téma tohoto nového přístupu. A jsme přesvědčeni, že se dohodneme na nejlepším postupu implementace 11. EDF. Děkuji. Děkuji a Děkuji mnohokrát. Paní z Argentíny má dotaz. Děkuji. Já jsem, myslel jsem si, že nejdřív vyslechneme všechny řečníky, ale dobrá, využije příležitosti něco říct si. Není a ostatní řečníci to pak možná vezmou v potaz. Jistě můžeme hovořit eh, velmi Eh, jak si zdvořile, můžete říct, že spolupráce mezi Evropskou unii a africkými státy probíhá, jde jako po másle a že se těšíte na nové programové období EDF. Ale dnes ráno jsme tu měli slyšení, kde se hovořilo o transparentnosti v oblasti, řekněme, komodit. A jako vždy, já jsem řekla to, co vždycky říkám, to znamená, že eh, ta hlavní věc v našem vztahu je politická eh, jednotnost pro rozvoj. Všechny naše politiky samozřejmě eh, nějak neškodím, ale já upřímně řečeno chci váš názor na, na upřímný názor na spolupráci mezi eh, Afrikou a Evropskou unii v širším kontextu, než jen pokud jde EDF. Protože tento výbor hlasoval proti uh, eh, EPA s, uh, s jako východní Afrikou, čili náš názor nebyl zohledněn v, ve výboru pro eh, mezinárodní obchod, ale my jsme měli za to, že uh, tato EPA pro východní Evropu nebyla vyvážena. Nebylo tam to, co se očekává od ekonomického partnerství. Byla to prostě jen dohoda o volném obchodu, nic víc. Já si myslím, že můžeme samozřejmě něco vytěžit z této výměny, pokud nám řeknete, jak eh, vypadá situace v terénu, jak EPA či jakékoliv jiné návrhy investiční smlouvy, abychom eh, uvedli příklad, jak skutečně eh, fungují v terénu ve východní Africe a jak máme dosáhnout eh, té strategické, tedy ucelenosti, jednotnosti zájmu rozvoje. Já jsem také vypracovala na zprávě o EPA pro střední Afriku. A když se o tom diskutovalo ve výboru pro mezinárodní obchod, v toho, této sněmovny, tak vyslanec Kamerunu byl přítomen a neřekl ani slovo. Neřekl, že nejsou spokojeni s, přechodným, s přechodnou EPA. Ale pokud nám eh, neřeknete nic, tak je samozřejmě problém. Když nikdo nic neřekne, no tak má pocit, že není problém, takže proč pak bychom hlasovali proti tomu? Pak eh, tedy Eh, kritika toho takzvaného paternalistického přístupu. Um, to je, to je konverzace, kterou já si přeji a kterou s vámi chci vést, i když možná, eh, že se vám to nebude líbit. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Kdo by chtěl odpovědět? Všichni budete odpovídat? Nebo kdo se ujme slova jako první? Uh, uh, uh. Děkuji. Takže se vyjadřím ke dvou otázkám. A to rychle a upřímně. Otázka transparentnosti v oblasti komodit. Víme, kde vězí problém. Ale v kontextu přechodných EPA tak vy máte Evropskou iniciativu pro suroviny, která říká, že tyto země by neměly mít žádné vývozní eh, daně. A je, je na to dokument od Evropské unie, ale přitom všichni víme, že vývozní daně nejs, existují za účelem rozvoje. Plní rozvojovou roli. A eh, teď je tedy prioritou to, že dochází k, k těm eh, otázkám určitých cenových transferů a eh, vzhledem k tomu, co dělal Amazon a další z hlediska tedy eh, vyhýbání se placení daní, tak teď konečně i Evropané možná v tom dělají, eh, teď trošku eh, přispívají svou troškou do mlína. Ale většina zemí samozřejmě vnímá ten přístup jako trochu merkantilistický, to znamená eh, pro volný obchod, ale pokud jde o pozici EU, tak samozřejmě EPA, na EPA není nic strašného, protože my jsme říkali, že by měli mít tu rozvojovou dimenzi. Ale co je důležitější? co vám mohu říct, pokud jde o slabinu evropského přístupu. Evropsk, Evropa má dlouhodobý vztah se zeměmi AKT a se zeměmi v Africe, zejména ve východní a jižní Africe, ale ve vaší vlastní uh, rozvojové spolupráci jste nezapojili soukromý sektor. Když se podívám na, na to, jak Japonsko nyní přistupuje k eh, intervenci v eh, Africe, Eh, ta veřejná soukromá partnerství, jak oni mají určité nástroje. Evropská investiční banka něco dělá, ale je potřeba dělat více, aby se zajistilo, že se účastní také evropský soukromý sektor na tom růstu, o kterém hovořili kolegové. Toto je slabina, protože já si to vykládám tak, že celý ten přístup je byrokratický, není skutečně otevřený a neumožňuje nám zapojit soukromý sektor tak, aby fungoval v našem regionu ke, ku prospěchu všech. Děkuji. Chce někdo něco dodat? Uh, thank you, chair. Děkuji. Řek, konstatuji pouze toto. Vztah mezi Evropskou unii a námi eh, byl a je velmi dobrý a vřelý. Ale stejně jako jakýkoliv jiný dobrý vztah, vždy v každém takovém vztahu je ještě určitý prostor ke zlepšení. To se týká všech vztahů. My si obzvlášť ceníme toho, že jste schválili nový balíček financování pro rozvojový cyklus, tedy že to něco, na čem se pracuje i když máte vlastní problémy a úsporná opatření, s nimiž se musíte poprat ve vlastních zemích. Čili to je dobré, to je součást té vaší štědrosti. A my právě jdeme z jednoho jednání, které bude trvat až do konce týdne, které se týká diskuze o modalitách implementace nového rozvojového cyklu a jeho financování. My se toho tedy účastníme, podílíme se na tom, analyzujeme ty pokyny a, a snažíme se zajistit, zjistit, jakým způsobem je to uplatnitelné přímo v terénu, jaké zůstávají ještě problémy, rozdíly a co je potřeba ošetřit. A já jsem rád, že paní poslankyně se snaží tady vyvolat tu upřímnou eh, diskuzi. V oblasti architektury míru a bezpečnosti, zejména v rohu Afriky, je, což je tedy oblast, kde se Evropská unie plně angažuje, tak tam celý ten aspekt eh, financování na podporu eh, práce sil v Somálsku a tak dále, to je všechno klíčové. My přispíváme do tohoto fondu, zejména pokud jde o prevenci konfliktů, eh, zprostředkovávání, otázka válečných zločinů, budování kapacit v oblasti tedy mírové, mírotvorné činnosti. To jsou všechno pozitivní aspekty, které je potřeba zmínit. Just one minute, one minute on uh, interim Jenom stručně vy jste hovořila o těch eh, dočasných EPA. Eh, e Já nejsem jejich fanouškem, ale jenom chci říct, že tedy jednáme eh, Východní Afrika a EU o EPA už zhruba tři roky. My jsme zdůrazňovali, že se to musí zaměřovat i na rozvoj, že je třeba, aby to posílalo regionální integraci a snažili jsme se zajistit, aby eh, tedy tam, kde máme pocit, že Afrika musí být chráněná, aby to v té diskusi zasnělo. Stále ještě diskutujeme o vývozních clech, o institucionálním uspořádání. Ta diskuse ještě neskončila. A my to nevidíme tak, že by Evropa nám měla něco vnucovat. To by asi ani nebylo možné pokud chceme skutečně dojednat obchodní vztahy mezi východní Afrikou a Evropou. Merci, madame. Je, je hésité un peu à prendre la Děkuji, paní. Já jsem trochu váhal, zda se mám ujmout slovo, protože Komise pro Indický oceán, jak jistě víte, je se skupení, vlastně jediné se skupení ostrovů v tom africkém regionu. A v důsledku toho jsou tady v sázce otázky, které jsou dosti odlišné od našich přátel na kontinentě. A proto ten projev, který bych zde mohl mít, by mohl být interpretován jako projev, který zdůrazňuje rozdíly. Tak tomu není. Ale my máme velmi odlišné problémy, které nezbytně nemají lidé na kontinentě. A v oblasti rozvoje v důsledku toho máme strategii, která může být dosti odlišná od toho, co se rozvíjí v jiných regionech Afriky, například ohledně otázky EPA. Většina členů východoafrického společenství je ochotná podepsat dočasnou dohodu Eh, jde to tímto směrem, i když některé vlády ještě byly zdrženlivé, ale je tady tedy tato perspektiva zlepšit tuto otázku. Z politického hlediska komise pro Indický oceán sehrávala stěžejní roli v řešení politického konfliktu na Madagaskaru. Když ještě Eh, nejsme u konce možných překvapení na Madagaskaru. Myslím si, že více méně se můžeme domnívat, že proces je nezvratitelný a že vyústí v prezidentské a legislativní volby. První kolo se bude konat v říjnu a druhé kolo v prosinci. Vyřešení tohoto konfliktu bylo možné díky přispění IOC. I když Africká unie předala zprostředkovatelství Sedeku a my jsme se s Sadekem eh, spolupracovali, ale ve hře byly vztahy blízkosti, které máme jako IOC. IOC nepozastavila účast Madagaskaru, my jsme i nadále spolupracovali s přechodnou vládou. Eh, Snažili jsme se ovlivnit vývoj ve smyslu návratu k ústavě a zákonnému vývoji. Byla tady jakási regionální perspektiva, která nám umožnila předkládat návrhy té mezinárodní kontaktní skupině, hlavně v Adisu během předposledního jednání. A to umožnilo dospět k řešení, které bylo akceptovatelné mezinárodním společenstvím a Madagaskarem, protože to byl náš hlavní požadavek. My jsme měli dojem, že by bylo nebezpečné Madagaskaru vnucovat východisko z krize, které by mohlo být eh, interpretováno jako zasahování do vnitřních záležitostí. Naší hlavní snahou bylo zajistit, aby řešení eh, vybíralo se samotných institucí na Madagaskaru. V tomto konkrétním případě šlo o to, aby eh, ten volební, volební komise nebo volební soud mohl opět získat kredibilitu a zabránit tak eh, různým potížím, které by mohly tady vzniknout během příštích voleb. Z tohoto důvodu jsme navrhli, aby došlo k novému složení a restrukturalizaci nepřímo na požadavek prezidenta přechodné vlády. A podařilo se nám tedy odblokovat tuto situaci. Stabilita Madagaskaru je stěžejní pro regionální stabilitu. Není možné eh, se spolehnout na nějaké loutkové vlády těch malých eh, ostrůvků. Eh, zde je důležité, aby Madagaskar tam opět našel svoje místo v rámci těchto národů. Madagaskar může pro tento region otevřít velké perspektivy, nejenom pro ostrovy Indického oceánu, tedy v jeho východní části, ale také pro e, jižní a východní Afriku. Proto my nemáme úplně stejné obavy, ale naše cíly naprosto odpovídají tedy zaměření, které mají ostatní organizace. Děkuji mnohokrát, pánové, za vaše vystoupení a za vaše odpovědi. Děkujeme, že jste mezi nás zavítali. My končíme dnešní jednání, příští jednání se bude konat 30. září od 15 do 18.30 a 3. října od 9 do 12.30. Přeji vám příjemný večer a děkuji za vaši účast a brzy nashledanou. Merci, monsieur. Oups. Merci beaucoup.